Colleagues, please take a seat. Vím, že mě nikdo neposlouchá, ale přesto vás tady srdečně zdravím. Nyní po letní přestávce je to naše první schůze našeho výboru po létě. Doufám, že jste všichni měli pěkné léto a že jste načerpali mnoho sil a budete mít mnoho elánu, eh, a který uplatníte v našem novém volebním období. Několik poznámek. Jednak návrh pořadu jednání byl rozeslán e-mailem 1. září a také v Cont News k tomu eh, máte ty veškeré odpovídající body. Chci říct, že bod 4, což měla být ústní otázka k dohodě o tabáku, toto bylo odejmuto z pořadu jednání, neboť frakce se rozhodly, že tento bod sami převezmou a budeme mít odpovědající ústní otázku komisi, která bude položena na dalším plénum ve Štrasburku. Bude to položeno frakcí EPP a Zelených a bylo by hezké, kdyby se k tomu přidali ještě další politické skupiny tak, abychom toto téma mohli dobře prodiskutovat s komisí na plenárce. Dnes máme k dispozici 16 jazyků a je třeba říci, že tato schůze se přenáší na internetu co se týče bodu 5 na bodu jednání, to bude velmi obšírní. Je to slyšení k novému návrhu komise pro pozměnu, eh, eh, změnu nařízení o OLAFu, protože pan Šemeta v 15.45 již opět bude muset odejít. Rozhodla jsem, že eh, kolo otázek zahájíme hned po jeho projevu a chci připomenout koordinátorům, že bezprostředně po zasedání našeho výboru KONT máme ještě zasedání schůzí výboru koordinátorů, které má mnoho věcí na pořadu jednání, takže vás prosím, abychom tuto schůzi mohli zahájit i hned, jak skončí schůze výboru. Není bod 3, souhodný rozpočet Evropské unie na rok 2015. Autorem stanoviska je kolega Píper. Ptám se, zda si pan eh, zpravodaj přeje předvezmout před slovo. Není tomu tak. V tomto případě eh, chci říct, že jsme se dozvěděli od pana zpravodaje, že jeho hlasovací seznam s doporučeními byl pozměněn, on ho změnil, týká se to návrhu, jedna, návrhu eh, číslo jedna, kde on změnil hm, plusko a minusko. A dále jsme ustanovili se k eh, výboru pro rozpočtovou kulturu na rok 2015 a jsme tedy u pozměňovací návrhu číslo 1 k paragrafu 1, stavec 1. Sany, kdo je pro? Ines? Prosím. Jedna poznámka. Prosila jsem o slovo z tohoto důvodu. Chtěla jsem pohovořit o jednom bodu na pořadu jednání a týká se to dohodě o tabáku a zde bych chtěla podotknout, že nesouhlasím s tím, respektive souhlasím s tím, že to bylo rozhodnutí frakcí, ale na druhou stranu bychom měli hovořit o návrhu, který jsem předložila a totiž že v rámci dohody o tabáku měli jsme tam slyšení koordinátorů, ale neměli jsme nikdy slyšení eh, na výboru, kde by byla přítomna komise. A já chci říct, že dříve, než s tím půjdeme na plénum, tak bychom si měli zvážit, zda by byla možnost tuto diskuzi o tabáku vést nejdříve zde na výboru a to veřejně. Doposud jsme to veřejně takovou diskusi neměli. Měli jsme ji v rámci schůze koordinátoru, ale ne na výboru. Předsedkyně, děkuji. Pan komisař Šemeta eh, je pozván na 23 září, aby s námi pohovořil o této věci. Já doufám, že jeho kalendář mu to dovolí, dovolí mu nalézt čas, tak abychom se té věci mohli ještě věnovat a eh, dopřipravit ji do pléna, abychom tedy získali lepší odborné informace, také přesnější. Děkuji mnohokrát za tuto poznámku a dostáváme se k bodu 3. Pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2, Derega Vogena, jakožto addendum, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 3 k odstavci 2 ve dvou částech. Marko Vali a Marko Sany, první část, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 12a, jsem návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A jsme o hlasování o celkovém stanovisku, kde je pro. Budeme hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 20 pro, jeden hlas proti. Stanovisko bylo přijato. Děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod číslo čtyři, nový bod číslo čtyři, tedy procesní záruky během vyšetřování vedených úřadem OLAF. Kudy dál? Srdečně zde vítám řečníky dnešního odpoledne a totiž pana komisaře Šemetu, kterého ještě nevidím. Rovněž zde srdečně vítám pana van Redenbusche, což je prezident Evropského tribunálu pro veřejnou službu. Vítám zde pana Johana Dehnolfa a pana z Olafu a pana Luis Galea z účetního dvora. Připomínám, že Evropská komise pouze dva měsíce poté, co vstoupilo v platnost nové nařízení o OLAFu 883 2013, teprve měsíc poté, co vstoupilo v platnost, předložila již přepracované znění tohoto nařízení, poté, co, jak všichni víme, Poté, co se rada veseně vránila proti takovéto změně, nebo respektive stávajícímu testu, parlament se snažil rovněž něco pozměnit, chtěl posílit rolu kontrolního výboru a snažil se také zavést eh, právní záruky pro jisté části této věci a jisté technické změny. Na komisi došlo ke konsultacím, došlo také ke konsultacím s radou. Sám parlament konzultován nebyl, což, výslov, čehož výslovně litujeme již předem byl návrh na vyřízení častokrát kritizován a já chci připomenout, že inspektor procesních záruk Toto je něco, co bylo již obzařeno v revizi komise z roku 2006, pak v pracovním dokumentu z roku, roku 2012 to již obsaženo nebylo, tam to vypadlo, my jako parlament jsme to chtěli, rada to nechtěla a není to komise, znovu zavádí. Ní to, tolik tedy k tématu vidíme, že tady hraje roli celá řada úvah, úvah o tom, jak tedy kontrolovat procesní práva a záruky v rámci vyšetřování OLEFu, což souvisí s tím, že uvnitř OLEFu máme skutečné problémy. Proto tedy chválím komisi za diagnózu a totiž za to, že třeba učinit něco v oblasti procesního práva, ale sám ten postup ještě tady uh, Eh, nadházet celou řadu otázek, nebo alespoň jisté otázky. My doufáme, pane komisaři, že vy je nám zodpovíte například, jak bude zajištěna nezávislost OLAFu podle nové návrhu komise a jak eh, si to komise v podstatě představuje, jak chce zajistit tuto nezávislost, pokud současně generální sekretariát komise dostává pomocí té funkce Review Advisor velice silné postavení. Takže velice se těšíme na vaši prezentaci a předávám vám slovo, pane komisaři. Dear Chair, honorable members, since... Uh, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, Toto je poprvé, co jsem ve výboru pro rozpočtovou kontrolu v tomto mm, mandátu. Chtěl bych využít této příležitosti a pogratulovat vám k vašemu zvolení do Evropského parlamentu. Přeju vám hodně úspěchu během vašeho mandátu. Jsem velice rád, že je tady mnoho známých tváří, nejenom mm, v osobě předsedkyně tohoto výboru, ale také mezi koordinátory výboru. Doufám, že produktivní spolupráce mezi výborem KONT a Evropskou komisí, které jsme se těšili v minulosti, bude pokračovat i během příštích pěti let. Nyní mi dovolte, abych se věnoval předmětu, tématu dnešního setkání. Především chci poděkovat za organizaci této výměny názorů tak rychle po letní pauze. Toto vysílá jasný signál eh, ohledně zájmu výboru boji proti podvodům, které se týkají finančních zájmů Evropské unie. Také eh, ukazuje, jaký význam parlament přikládá otázce procesních garancí. Hm, mohu vás ujistit, že toto téma je eh, stejně tak důležité i pro Evropskou komisi. Jsem přesvědčen, že občané si zaslouží co nejlepší ochranu základních práv. Současně si zaslouží, eh, aby jejich daně byly chráněny co nejlépe eh, e, díky efektivnímu fungování OLAFu. Nalézt eh, nejlepší řešení v obou těchto otázkách není snadné. Ve skutečnosti o tom jednáme už léta na evropské úrovni. Nová, nové nařízení OLAF vstoupilo v platnost minulý rok. Byla přijata po devíti letech jednání a vedla k významnému posílení procesních garancí ve všech vyšetřování OLAF. Dovolte mi, abych zmínil tři příklady. Poprvé, byla zakotvena v nařízení eh, eh, důležitá skupina procesních práv osob, kterých se týká vyšetřování. Například právo na eh, nevypovídat v případě, že by to vedlo k mm, poškození osoby, právo vyslechnout a ehm, právo být vyslyšen a právo na pomoc v ze strany eh, právníka dle vlastní volby. Tyto standardy se blíží standardům, které platí v trestních stíhání. Za druhé také eh, nařízení eh, zakotvuje práva svědků. Za třetí zavádí povinnost provádět kontroly mm, práv právní platnosti vyšetřovacích opatření. Pomocí těchto kontrol je možné ověř- zajistit, aby procedurální garance a základní práva dotčených byla respektována. E, specializované oddělení OLAFu má, e, bude provádět tyto interní kontroly. Doufám, že se mnou souhlasíte, že tyto změny znamenají významný krok před. Avšak během diskusí reform, o reformě nebude, nemohl by být vyřešena jedna věc. Legislativní orgány se nemohly shodnout, zda stávající mechanismy řešení stížností by měly být eh, doplněny nebo ne. Tyto eh, stávající existující mechanismy, eh, to je konkrétně revize ze strany Evropského ombudsmana, ze strany ochránce osobních údajů a za určitých podmínek Evropským soudním dvorem. Během minulého roku vy, par, eh, vy jako parlament jste jasně vyjádřili názor, že nejste spokojeni eh, s tím, co považujete za určitou mezeru v novém nařízení. My jsme eh, jako v komisi velice pečlivě naslouchali vašim obávám a v našem sdělení z července 2013 jsme vyhlásili, že se dále zamyslíme na této konkrétní nad tímto konkrétním tématem. Eh, na okraj chci eh, vyjasnit naše eh, stanovisko. Ani judikatura soudu, ani analýza stížností proti Olafu neprokázaly nebo ne, neukázaly jaké, žádné indikace, že by Olaf porušoval procesní garance. Nicméně tedy, proto tedy nejde o porušování garanci, spíše o mm, posílení důvěry veřejnosti v Olaf, což je klíčové. Uh, Olaf je, má jednak důležitou, jednak citlivou misi. Nemá žádné pravomoci udělovat, uvalovat sankce a jeho vyšetřovací pravomoci nejsou tak rozsáhlé jako v případě jiných orgánů EU. E, nemůže navštěvovat soukromé, e, soukromá bydliště nebo uvalovat e, pokuty společnostem a podnikům. Nicméně je to jedna mm, z institucí, která má přímý kontakt s občany. A tím, že nabídneme občanům nezávislý mechanismus revize jejich eh, stížností proti OLAFu, podle našeho názoru po jejich důvěru posílí. Toto tedy bylo východisko našeho legislativního návrhu, který komise prezentovala v červnu v letošním roce. Navrhujeme jmenování v rámci internacionálního postupu externího kontrolora procesních garancí. Tento kontrolor by měl mít dvě funkce. Za prvé, Eh, revidovat nebo přeskoumávat stížnosti dotčených osob týkající se údajných porušení procesních garancí definovaných v článku 9 nařízení OLAF. To by se týkalo všech osob dotčených ve všech typech vyšetřování OLAF. Ať to budou interní nebo externí eh, vůči institucím. Druhá funkce kontrolora by byla provádět ex ante kontrolu některých vyšetřovacích opatření, pokud se týkají členů evropských institucí. E, jak v případě, že OLAF bude chtít provést kontrolu kanceláře člena nebo kopírovat data tohoto člena, bude si muset vyžádat schválení, předchozí souhlas kontrolora. Tyto funkce kontroler jsou klíčové a jsou to funkce, který, které mají potenciál ovlivnit jak nezávislost, tak efektivitu OLAFu. Podle názoru komise je proto velice důležité, aby kontrolor byl mm, vysoce kvalifikován a měl všechny záruky nezávislosti a nestranosti. Co se týče kvalifikace kontrolora, komise navrhuje, aby tato osoba měla stejné kvalifikace jako soudce a nebyl v aktivní službě v institucích EU. Kontrolor by měl být jmenován v rámci meziinstitucionálního postupu eh, mezi komisí, parlamentem a radou po příznivém posudku eh, dozorčího výboru nad eh, výběrčím, výběrovým řízením. Malý sekretariát by sloužil k podpoře práce kontrolora. Domníváme se, že toto by zaručilo vysoký standard uh, Eh, znalosti i nezávislosti. Nicméně ta osoba, kterou, mm, eh, které mluvíme, bude muset být odměňována, budeme muset, budeme muset proplácet jejich náklady. Podle nových eh, rozpočtových pravidel proto bude tento kontrolor nějakým způsobem přidružen k některé, EU, k některé instituci EU. Proto jsme navrhli, že by mm, působil v rámci komise. Nicméně chci zdůraznit, že to by bylo čistě administrativní uspořádání. Jeho práce by byla plně nezávislá. Návrh komise se nezrodil přes noc. Eh, nejprve jsme přijali to sdělení z července 2013, kde byly naše úvodní představy. Za druhé naše služby zkoumaly během jednoho roku existující možnosti také eh, ve světle diskusí o poslední reformě OLAF. Cílem bylo dosáhnout rovnováhy mezi posílením ochrany procedurálních práv a zajištěním toho, aby OLAF i nadále mohl pracovat efektivně a nezávisle. Jedna z eh, možností, kterou jsme zkoumali, bylo Eh, návrh dozorčího výboru OLAF ve své reakci na sdělení z července 2013. Dozorčí výbor hmm, byl toho názoru, že úkoly tohoto kontrola, kontrolory by vlastně měly být svěřeny výboru samotnému a měly by probíhat pod jeho dohledem. Komise ale nezdílela tento názor. Dovolte, abych vysvětlil proč. Má to dva důvody. První důvod je praktický. Toto řešení se projednávalo v letech 2004 a 2012, ale nezískalo podporu rady. Proto není mm, pravděpodobné, že by ho podpořila rada nyní. Proto jsme nepovažovali za užitečné vstupovat do této e, dlouhé a e, bezvýchodné diskuse. Za druhé, to je důležitější, je tady eh, jeden věcný důvod, proč jsme ne, se rozhodli nejít touto cestou. Komise je přesvědčena, že funkce kontrolora musí být odděleny od dozorčího výboru. Podle nařízení OLAF dozorčí výbor eh, zkoumá systémové problémy ve fungování OLAF. Jeho cílem je zlepšit celkové fungování OLAFu a ochraňovat jeho nezávislost. Kontrolor má e, přeskoumávat individuální, probíhající případy zájmu dotčených osob. Tyto dvě funkce se doplňují a měly by být e, považovány za oddělené. Pokud by je nesl jeden a ten týž orgán, tak by hrozilo, že dozorčí výbor bude vstupovat do probíhajících šetření, což by narušilo institucionální rovnováhu a negativně ovlivnilo nezávislost OLAFu. Tyto úvahy jsou popsány v analýze dopadů, která je připojena k našemu legislativnímu návrhu i k dispozici na našich webových stránkách. Také Dozorčí výbor je administrativně přidružen ke komisi, která proplácí eh, jeho dávky a náklady misí. Mm, proto eh, přidružení ke komisi by neměl by být argument ve prospěch toho, že by eh, ty úkoly měly přejít na dozorčí výbor. Na závěr chci říci, že se domnívám, že návrh komise dosahuje rovnováhu mezi dvěma důležitými cíly posílení procesních práv ve vyšetřování OLAFu a, e, a, e, a záruka nezávislosti, efektivity a účinnosti úřadu při ochraně finančních zájmů EU. Jsem přesvědčen, že tento návrh je přiměřený a vhodný, přičemž náklady, rozpočtové náklady jsou omezené. Nyní je e, řada na e, zákonodárci a komise se těší na diskusi s vámi a s radou. Vzhledem k závazkům, které jsem přijal před tímto jednáním, předtím, než byla tato schůze tedy eh, připravena, tak eh, se omlouvám, ale musím odejít. Nicméně služby komise jsou tady přítomné a rádi, jejich zástupci rádi zodpoví na všechny otázky, které budete mít. Vidím tady Margaret Hoffman a další kolegy z OLAFu, kteří se rádi účastní eh, diskuse. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Podle mých informací Máme ještě čtvrt hodinu s vámi do 15.45, protože to by byla škoda kdybyste i na to odešel, protože způsob, jakým vznikl tento návrh, sebou přináší celou řadu otázek a proto jsme si také přáli toto s vámi prodiskutovat, pokud bychom tuto diskusi měli opět odsunout. Nevím, máme vás zde v parlamentu opět 23. září, takže bychom ty otázky mohli přesunout na 23. pokud s námi již nemů- ne- nemůžete se trvat. Já se tady se omlouvám. Bohužel toto pozvání přišlo pozdě, mám další závazky. Ovšem 22. jestli si správně vzpomínám, tak zde budu ještě jednou mezi vámi přítomen, budu samozřejmě ochoten odpovídat na všechny otázky. Je mi to velice líto, že dneska budu muset takhle rychle odejít. Dobrá, takže jsme tedy nuceni si otázky pro vás, některé z těch otázek si schovat pro vás, ty technické otázky, které bude moc hovořit eh, s pracovníky služeb komisí, prohovoříme s nimi. Ještě jednou děkuji, že jste zavítal mezi nás a přeji vám hezké odpoledne. Já. Ja, v tomto případě můžeme eh, diskusy eh, odsunout a nejdříve si vyslechneme eh, veškeré příspěvky a jako další bude o nařízení OLAF hovořit pan Répenbuř a pan Čarněcky má technickou poznámku, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ještě před vystoupením našeho hosta Taková poznámka. Já mám velice rád seriály, například různé americké a tak dále. Ovšem to, že to zde, jak si vypadá podobně i s panem komisařem, jednou přijde, jednou nepřijde, pak nemá čas, to opravdu mě nějak nenadchlo. Vidím, že nejsem v tom sám, vím, že i paní předsedající je z toho trošku nespokojena. Mám pocit, že naši partneři z Evropské komise by se měli chovat k Evropskému parlamentu a i k našemu výboru, který je kontroluje mnohem serióznějším způsobem. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Černěckému. Já k tomu mohu pouze podotknout, že eh, před námi máme takovou menší akci a to je slyšení eh, gerilování nového komisaře, takže budeme mít možnost s ním eh, takovéto záležitosti prohovořit a myslím si, že tady skutečně témata jsou, která bychom v rámci tohoto slyšení s designovaným komisařem prohovořit měli. A nyní kolegyně Ayala Ines. Děkuji. Rovněž eh, jsem eh, chtěla hovořit o stejné věci. Je skutečně překvapující, že pan komisař, který je jaksi u konce svého, u konce svého mandátu, eh, se snaží toto takto pozitivně, tedy uzavřít pomocí svého textu, ale na druhou stranu litují, že musel odejít. Pokud se tedy vrátí, buď 21. nebo 23. já jsem přesně nepochopila, kdy to bude, tak bychom skutečně měli mít možnost mu ještě jednou položit jeho, naše otázky. Nemusíme si opětovně vyslechnout jeho příspěvek, ten známe, ale měli bychom mít skutečně prostor pro to, abychom mu mohli položit otázky, tak abychom skutečně věděli, jak a proč předložil svůj návrh dříve, než tedy odejde, opustí svůj mandát. To, že odešel, není potěšující, to je skutečně z mého pohledu politování hodné, že dnes nemohl se trvat s námi. Vážená paní předsedkyně, jenom proto, aby to bylo v zápise, jestli dovolíte, já bych chtěl podpořit vše, co, co zaznělo od našich kolegů. My zde nemáme ověřovat či kontrolovat kalendář, pracovní kalendář pana komisaře. Ovšem já doufám, že projeví určitou pružnost v těchto našich setkáních, protože tato záležitost, o které diskutujeme, je nesmírně důležitá. Já toho rovněž velice lituji, eh, i z toho pohledu, že jsem měla k dispozici jiné informace, a totiž, že eh, pan komisař s námi může se trvat do 15.45. Já si myslím, že bychom měli eh, dva rady paní Ejala Sender a poznamenat si naše otázky, které jsme nyní chtěli položit panu komisaři. Není to 21. ale 23. Je hezké tedy vidět, že pan komisař jehož mandát nebyt prolůžen, který od 1.11. Eh, již eh, zde nebude působit, že i tento komisař je velmi zaměstnán. Myslím si, že 23. budeme moci skutečně velice věcně s panem komisařem hovořit o tom, co nám leží na srdci a také protože dnes si vyslechneme celou řadu odborných příspěvků a nyní má slovo pan Van Répenbusch. Prosím. jak jistě víte, OLAF má nesmírně důležité pravomoci. Samozřejmě, že jejich aktivity mohou mít negativní dopad na osoby, kterých se vyšetřování týká má to na ně veliký dopad a právě proto se to dotýká základních práv, základních práv těchto občanů a i možnost například odvolání před eh, soudem Evropské unie, ať už je to Evropský soudní dvůr nebo Evropský dvůr pro veřejnou službu. Čili tyto osoby, které se zde ocitají velice často, hovoří o tom, že došlo k ohrožení jejich základních práva. Právo například na obhajobu, právo na to být vyslyšen, kokobu, mi dalo tuto úžasnou příležitost osobně se zde vyjádřit k tomuto um, problematickému bodu. Nevystupuji zde zda tribunál. Nedávný návrh Evropské komise se snaží, a já si myslím, že to je velice dobré, se snaží posílit procesní práva lidí, která jsou předmětem vyšetřování od samotného vytvoření tohoto orgánu v roce 99 bylo hlavním záměrem zákonodárce, to všichni víme, zajistit nezávislost OLAFu s ohledem na komisi především, protože, jak víme, OLAF je administrativně propojen s Evropskou komisí. Ovšem velice rychle došlo i k určité otázce kontroly OLAFu, pokud jde o respektování základních práv. Tato práva totiž nebyla zakotvena v nařízení a 1973, 74 z roku 99, se nachází v článku 9 nařízení OLAFu pan komisář o tom je hovořil, základní právo objektivity, právo eh, nebýt obvinován bez eh, důkazu, právo být vyslyšen, právo na obhajobu právo mít možnost asistence podle své vlastní volby a uvážení. A samozřejmě, že zde můžeme hovořit i o chartě základních práv Evropské unie, především se opírá do články 7 a 8 této charty, které zajišťují um, ochranu osobního eh, soukromí, samozřejmě osobních údajů. To je součástí článku 41 a zároveň je to i právo na správnou řádnou administrativní právo, být vyslyšen právo mít mít přístup ke své složce. Je to článek 48 charty, která se týká prezumce neviny a zároveň i právna eh, obhajobu. Jistě víte, že Lisabonská smlouva právě eh, dala chartě stejný právní charakter. Tato práva již byla součástí právního systému Evropské unie, která již právě tato práva považovala za základ, jeden z základních principů. Otázka, která je základní v této záležitosti, je samozřejmě otázka efektivity, otázka účinnosti, ochrany základních práv. Nejde pouze o to, že si uvědomujeme, že existují, ale abychom zajistili to, že tato základní práva jsou skutečně efektivním způsobem respektována. Dále je to dozorčí výbor, kterého se týká článek 15 nařízení OLAFu. Ten vykonává kontrolu, velice dobrou, pozitivní, administrativní kontrolu například i ve svých rozsudcích tribunál zdůraznil to, že hlavním úkolem tohoto výboru je chránit práva osob, která jsou předmětem vyšetřování OLAFu. Ovšem nesmíme zároveň si uvědomit to, že eh, tyto možnosti tohoto výboru, tato kontrola tohoto výboru je většinou kontrola ex post eh, mají různá stanoviska, která, která předkládají OLAFu, eh, generálnímu tajemníkovi, dále jsou to různé pracovní zprávy, které předkládají. Čili podstatě to, samozřejmě nejsou to aktivity, které by měly nebo či chtěli nějakým způsobem negativně ovlivnit probíhající šetření, čili je to ex post kontrola. A zájmem tohoto návrhu Evropské komise, který v současné době vidíme na stole, je v podstatě například i možnost určitého šetření eh, těch vyšetřování, která probíhají. A to si myslím, že je základním pokrokem této oblasti. My už jsme o tom hovořili. Na jedné straně chceme umožnit tímto způsobem věnovat se jednotlivým stížnostem, tento kontrolor, tento inspektor bude mít možnost zajištit, garantovat jejich procesní práva a zároveň umožnit eh, určitý, určitý profesionální, určitou profesionální kontrolu v rámci jednotlivých orgánů OLAFu. Když se podíváme na tuto kontrolu, tak, eh, na tu, tak v podstatě to trošku vypadá omezeně, když se podíváme na tyto dvě oblasti. Jednak je to přeskum stížnosti jednotlivých osob, které podléhají šetření, vyšetřování OLAFu. Samozřejmě, že je zde i otázka kompetenci takového inspektora. Já samozřejmě osobně bych rád trošku viděl vysvětlení v této oblasti. Proč je to omezeno? Jsou tam určité, určité záruky pouze, které se či, týkají článku 9. Pokud vím, je tam hodně záruk, to je pravda, ovšem jsou zde i určité, určitá práva z článku 10. Například eh, respekt eh, soukromí, eh, konfidenciality, ochrany, důvěrnosti, ochrany osobních údajů. Čili proč, proč se omezovat pouze na článek číslo 9? Dále je zde, jsou zde určité rozumné lhůty, které by měly být ehm, udrženy, zachovány. To samozřejmě je velice důležité. Administrativa, OLAF by měly dodržovat veškerá tato pravidla dále záruky, které se zde týkají tzv. guidelines 1. října 2013 hlavních směrů, čili proč je zde určité omezení těchto kompetencí, které zde vidíme, které by měl mít k dispozici tento inspektor, kterého hlavním úkolem bude zajišťovat procesní záruky. Ano, je tam článek 9, článek 9b, článek 10 eh, eh, nařízení OLAFu. Samozřejmě, že tento inspektor nebude mít nějaké, mm, řekněme, vymáhající pravomoce, které by mohl vymoci. Ano, bude mít přístup ke všem informacím. Já opět zde uvádím článek 9b. Bude moci například požadovat výpovědi od svědků s jejich souhlasem, vysvětlování a tak dále. Ovšem nebude moci zasáhnout do těch vyšetřování, která právě probíhají. Bude moci pouze přijít s určitými doporučeními, které předloží generálnímu řediteli Olafu který zároveň ovšem ale nebude to pro něj závazným dokumentem, tato doporučení. Zároveň bude muset rovněž komunikovat, informovat na základě článku 9b hlavní důvody, hlavní důvody jeho toho svého rozhodnutí neakceptovat tato doporučení inspektora. A zároveň bude muset přeložit určitě, určité vysvětlující prohlášení k danému vyšetřování. Ano, čili můžeme konstatovat, že administrativní kontrola, kterou bude vykonávat tento inspektor, v podstatě nebude umožňovat za všech okolností nápravu, nápravu v rámci určitých nedostatků procesních práv. Já samozřejmě chápu trochu postoj Evropské komise, která se váhá v udělení, řekněme, takových těch závazných pravomocí tohoto inspektora, protože v podstatě to bude na generálním řediteli to konečné rozhodnutí zda veme v potaz a bude akceptovat doporučení inspektora. Proč? Protože v podstatě mm, to bude nakonec stejně na soudci, na konkrétním soudci rozhodnou definitivním způsobem, eh, pokud jde o zajištění procesních záruk, jako rozhodnout v daném vyšetřování. A úplně poslední poznámka tím se dostávám rovněž na to, jakým způsobem zde vidíme například určitou stížnost, kterou dostane na stůl tento inspektor na základě článku 9b, nebo nějakou žádost, stížnost, která by byla předložena generálnímu řediteli OLAFu. To je mechanismus, který se týká článku 90b statutu pokud jde o 9b článek, tam se právě konkrétně hovoří o této záležitosti. Předtím, než budeme reagovat na nějakou stížnost, tak samozřejmě bude muset generální ředitel si vyslechnout doporučení tohoto inspektora. Ovšem musí respektovat i určité samozřejmě lhůty, které nesmí být překročeny, tak jak to je v statutu. Na základě stávající jurisprudence, různé stížnosti nebo například odvolání v případě, že tato stížnost byla odmítnutá, to samozřejmě musí se týkat všech těch aktů, které mohly mít negativní dopad na danou osobu. Tak je to stavěno statuto. Na základě jurisprudence poté samozřejmě musíme přijmout určité akty, které budou mít justičně právní, justičně závazný základ, tak abychom modifikovali celou tu situaci, která se týká daného člověka, dané stížnosti. Na základě jurisprudence, stávající jurisprudence, která je značně restriktivní, jsou zde určitá, například určitá opatření většině, ve většině případů považována za přípravné přípravné akty. To znamená, že by neměli modifikovat základním způsobem eh, všechny eh, tyto poznatky, všechny ty informace, které se to týká. Proč? Protože v podstatě je zde jediná instituce justičního charakteru nebo na národní úrovni administrativní orgán, který by mohl rozhodnout na základě eh, těchto opatření. Toto jsou, je, toto jsou v podstatě Ehm, jediné orgány, které by mohly eh, rozhodnout v, tom, v této situaci v rámci daného vyšetřování. Ovšem, všeobecně řečeno, eh, nemůžeme mm, v podstatě by zde nebo, nebyla možnost v případě, že by došlo k odmítnutí stížnosti odvolat se. Čili na jedné straně zde máme stížnost, která bude nějakým způsobem předložena a článek 90b statutu. Vidíme, že v tomto ohledu je to trošku teoretická otázka, protože opatření, opatření v rámci vyšetřování, které vede OLAF, jsou považovány pouze za přípravné akty, které nebudou mít dopad, které nebudou modifikovat nějakým zásadním způsobem e, situaci daného, daného subjektu, daného člověka. Čili pokud jde o nějakou finální e, zprávu, pokud jde o rozhodnutí neinformovat danou osobu o určitých opatření, které se týkají daného šetření, dále. To vlastně znamená, že tento člověk se nebude moci dostatečně bránit, nebo, nebo vůbec to předložení informací národním orgánům o všech těch informacích, které OLAF získal v průběhu daného vyšetřování. Náš soudní tribunál se snažil nějakým způsobem poukázat na tuto skutečnost, nějakým způsobem poukázat i na to, jak je velice důležité předkládat tyto informace národním orgánům, které se získaly v rámci tohoto šetření. Ovšem, eh, toto, jak víme, eh, toto bylo eh, Tribunál Evropské unie anuloval tento rozsudok, protože říkal, že v podstatě skutečně jde pouze o přípravné akty v rámci daného šetření OLAFu. Čili otázka, která zde vyvstává, je, že když se podíváme na efektivní justiční ochranu, článek 47, zda bychom neměli skutečně celou tuto záležitost ještě jednou analyzovat, projednat například právo na to být vyslyšen předtím, než přijmete nějaké rozhodnutí, které by mohlo mít negativní dopad na situaci dané osoby, na situaci daného subjektu. Toto právo se musí samozřejmě, toto právo musíte mít k dispozici předtím, než dojde k danému rozhodnutí, přijetí daného rozhodnutí. A pokud ty podmínky tam budou příliš striktní, pokud jde o přijatelnost či nepřijatelnost celého tohoto případu, protože všechno bude jaksi odloženo v čase, i pokud jde o tu možnost na vyslyšení tohoto člověka, tak v podstatě to definitivní rozhodnutí, které by přijal tribunál nebo národní orgány v tom konkrétním případu, které se týkají například otevření nějakého disciplinárního řízení nebo procesního řízení. Samozřejmě, že je důležité, nebo za předpokladu, že takové rozhodnutí vůbec bude přijato. Ovšem, vždycky je možné, aby dané subjekty samozřejmě zaved, nebo požádali o nějakou stí, nebo o nějaké odvolání mm, na základě toho, že byli poškozeni. To znamená, Ovšem, ale že v tomto případě by samozřejmě musely být poté i vyplaceny, vyplacené, ško, vyplaceny škody a tak dále. Čili toto samozřejmě jsou zase další komplikace pro subjekty, který se to týká. Čili je zde mnoho, podle mého názoru, oblastí, které si ještě měly vyžádat další reflex, další zvážení, nejenom na straně komise, protože podle mě je to skutečně trošku restriktivní, ale zároveň i na straně soudců Evropské unie. Podle mě to zatím ještě opravdu na základě článku 47 charty není dostatečným způsobem ošetřeno, nebo tím, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. A nyní, když se podíváme ještě na druhou oblast, zde v podstatě pokud jde o mm, například inspekci profesionálních um, úřadů a tak dále, tam si myslím, že by snad nemělo dojít k nějakému, k nějakému problému, pokud jde o základní práva, to zde samozřejmě toto jsou práva, které se týkají funkcionérů, úředníků, jsou to procesní práva, které zde platí pro všechny především pokud jde o e, úvodní ustanovení 11 statutu, kde je požadavek mít možnost přístupu ke všem dokumentům, ke, k celé dokumentaci. A zde bych se zabýval trošku efektivitou ochrany v této oblasti, návrhem v této oblasti. Například, když blízci spolupracovníci v této oblasti často například mají přístup ke stejným citlivým dokumentům. Možná bychom měli objasnit, co máme na mysli těmi profesionálními eh, pracovními místy, pracovníků institucí, zda teda jde i o jejich kabinet, ostatní spolupracovníky a tak dále. Zde bych požadoval ještě další objasnění ze strany komise. A dále jsou to možnosti odvolání v této oblasti. Asi by bylo možné na základě článku 263 Evrop- eh, smlouvy o Evropské unii mít takové možnosti. To znamená, abychom dodrželi lokus standy v této oblasti, to znamená OLAV a zároveň inspektor procesních práv samozřejmě administrativním způsobem by museli odpovídat určitým povinnostem v této oblasti. Ovšem například pokud došlo k zabránění autorizace přístupu k takovým dokumentům, pokud řekněme OLAF nebude spokojen s nějakým rozhodnutím, které předloží daný inspektor, Mm, tak v podstatě poté tento inspektor by měl asi definitivní slovo, protože jak by teda komise vystupovala proti komisi, jakým způsobem by eh, jakým způsobem by mohl OLAF nějakým způsobem se odvolávat proti, tom, proti rozhodnutí inspektora. To prostě bylo velice nelogické. No a úplně na závěr, vážená paní předsedající, velice rád bych poděkoval za toto pozvání Samozřejmě, že to je můj projev trošičku takovým rychlým, rychlým výsledkem samozřejmě přečtení analýzy tohoto dokumentu. Všem jsem připravena odpovědět na jakékoliv otázky, které byste na mou osobu mohli mít v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Fan Répenbuši. Pokud jsem vás pochopila správně, tak v podstatě nakonec, konec konců máme tady více problémů, které jsme vytvořili, než těch, které jsme vyřešili. Uh, což znamená, že návrh eh, v podstatě neřeší ty problémy, se kterými se momentálně potýkáme, které bychom vyřešit chtěli. Neustále se tady vracíme k jednomu stejnému problému, totiž, že když je tady nějaké správní šetření, tak se tady skutečně rozhodnutí přijímání, i když to nejsou rozhodnutí ve vlastní slova smyslu, ale pro tu dočtenou osobu to znamená, že proti ním nemůže padat stížnost, ne, nemá, není schopen se nějak proti tomu vrátit a pro tu dočtenou osobu to může znamenat velice ožehovou situaci. Ptám se členům našeho výboru, je to velice komplexní téma, Eh, ptám se jich, zda mají potřebu hned teď po prezentaci položit otázku. Přeji si někdo nadnést nějaký dotaz. Bart Stas a potom Ines. Bra, Bart je dnes velmi zdvořilý, takže Ines jako první. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych se ráda bych rovněž poděkovala panu Fan Répenbušovi za jeho velice zajímavé informace a úvahy o tomto návrhu. Já bych ten návrh komise neviděla tak negativně, ani tak z hlediska obsahu, ale zejména proto, protože si myslím, že nám nyní otevírá možnost k tomu, abychom si položili zásadní otázku, a totiž je vůbec OLAF 100 OLAF je úřad, který má čím dál tím více povinností a úkolů a tak dále a s tím se eh, přirozeně pojí riziko, že bude mít eh, příliš mnoho práce a úl, úkolů a že dojde k eh, jakému si omezování zájmu či negativnímu dopadu na zájmy osob, které jsou předmětem vyšetřování, což může vést až k jejich poškození a takovéto poškození někdy může být dokonce až nezvratné. E, několik otázek, které zde byly nadneseny, také předsedou. Je to celá řada elementů, které se týkají textu, který máme nyní k dispozici. Já se optám, na jeho vlastní zkušenosti. Jakým způsobem byste eh, viděl možné řešení, například eh, evropský veřejný žalobce, kterého tak očekáváme, má, mohl by tedy on eh, chránit zájmy osob, které jsou předmětem vyšetřování? Ale je tady jistě jistá perspektiva Evropské veřejné služby, evropských úředníků. My to tady vidíme z perspektivy Evropské unie. Často se na to celé pohlíželo pouze negativním způsobem. Ale tady je ve hře skutečně mnohé. právě s ohledem na osoby, které jsou velice exponované a kterým jsou potom eh, vyčítány věci, které v podstatě s jejím vlastním jednáním nesouvisí. Jak byste nyní v této přechodné fázi eh, to, eh, toto zhodnotil? Může evropský žalobce vyřešit tento problém a dále musíme tady zhodnotit ještě nějaké další aspekty v této věci? Děkuji. Děkuji, pane před... paní předsedkyně a pane předsedo, obracím se na vás a připojuji se k tomu, co řekla Ayala Sender, má kolegyně. Jsme tady v jakési fázi hledání. Dokument, návrh jsme právě obdrželi, mohli jsme si ho pouze letmo pročíst. Eh, padla tady již řada poznámek i z vaší strany, které jasně odhalují, že ten návrh není až tak neproblematický. Já pokud se na něj dívám, tak nejsem příliš nadčen. Vyplývá mi z něj skutečně celá řada otázek. Například ta, jak vypadá vztah inspektora s dozorčím výborem OLAFu. Dozorčí výbor momentálně e, funguje ex post, ale inspektor může zasahovat do probíhajícího vyšetřování. No, pokud ten nový inspektor se píše stanovisko, no tak co to bude znamenat pro generální ředitel OLAFu a pro eh, probíhající vyšetřování a co to bude znamenat pro budoucnost? Již současná situace je velmi prekérní. Máme na jedné straně generálního ředitele OLAFu a na druhé straně dozorčí výbor OLAFu. A již to vede k napětí, které jsme posíli, pocítili v posledních letech a zejména v posledních týdnech, kdy došlo k takovému pingpongu, k výměnu korespondence mezi generálním ředitelem Olafu a dozorčím výborem. My jsme to vždy dostávali do našich mailových schránek a když tedy vytvoříme další funkci, další instituci, která se bude moci zabývat probíhajícími vyšetřováními, tak je zde třetí pol, který bude muset být také rovněž nějakým způsobem zohledněn. A mohlo by to vést k relativně nepřehledné situaci. Až zde za dva týdny opět bude pan komisař a budeme s ním o té věci diskutovat, tak se ho zeptám na to, jaký je jeho názor na tuto věc. Uh, co se týče té poznámky k článku 9, to je jedna věc, ale článek 10 tam obsažen není. Proč ne? To je důležitá věc. Skutečnost, že tady nemáme žádné závazné pravomoci, to je také přeci velice důležitý element. Myslím si, že dnes na schůzí koordinátorům bychom měli tyto naše otázky nějakým způsobem schromáždit a předat je panu komisoři, aby, s ním jsme měli, aby jsme s ním mohli 23. září mít skutečně dobrou diskuzi dobrou výměnu názoru A otázku, kterou položila paní Ayala Sender, té bychom se měli skutečně věnovat, protože myslím, že zásadně vystihuje povahu celého problému. Je, je regrette que mon intervention... Je mi opravdu líto, že to moje vystoupení bylo přijato spíše jako negativní, pokud jde o tento návrh komise. Ne, já si myslím, že je to pokrok, pokud jde o ochranu procesních záruk, to ano, pokud jde o tu úroveň vyšetřování, které probíhá zrovna. Samozřejmě ve srovnání například s dozorčím výborem, nebo to, co může dělat dozorčí výbor. Čili v tomto ohledu vidím určitý pokrok. A zároveň v podstatě inspektor má pouze taková mm, pravomoci, možnosti, doporučení a že to rozhodnutí, konečné administrativní rozhodnutí bude na bedre generálního ředitele. To, co mě zneklidňuje nejvíce, je ta možnost, řekněme, pokud by tam došlo k nesouladu jednak na straně generálního ředitele a na straně inspektora, pokud je o jejich postoj. Čili jak efektivně postupovat v takovém případu. Čili kdo, kdo, jak to bude vypadat. Protože když se podíváme na jurisprudenci stávající, tak ty ta opatření v rámci vyšetřování, jak jsem o tom hovořil, OLAFu, mají přípravné, přípravný charakter, to znamená, že vlastně bude muset daný, daná osoba čekat vlastně přijetí, konečné přijetí daného mm, tribunálu nebo administrativních národních orgánů nebo trestních orgánů aby vůbec mohl, řekněme, nějakým způsobem atakovat tento, toto rozhodnutí, tento výsledek. Samozřejmě, že z tohoto hlediska zde vidím určitý problém, pokud jde o ochranu uh, této oblasti. Asi by bylo dobré, aby zde byla určitá možnost v rámci tohoto návrhu nebo něco konkrétního, což by umožnilo nějakým způsobem to rozhodnutí z toho výjmout, oddělit to rozhodnutí generálního ředitele OLAFu pokud jde o doporučení a aby teda tento akt, aby um, jsme se proti němu mohli odvolat a aby teda to byl soudce, který udělal konečné rozhodnutí na um, základě procesních práv, práv na eh, to být vyslyšen, práva na obhajobu. To je otázka. To je otázka, kterou ponechávám otevřenou samozřejmě, aby eh, se tím váš výbor ještě zabýval. Ještě já bych měla osobně dvě zcela konkrétní otázky. Eh, je, je pravda, že pokud dočené osoby dostanou že dostanou přístup k vyšetřovací aktě OLAFu a dále eh, dojde k dodržování základních stáv, když tady máme eh, situace, kdy někdo půjde eh, se obrátit před soudní dvůr, před Evropský soudní dvůr a bude vlastně se stěžovat na obsah vyšetřovací zprávy OLAFu. À l'heure actuelle, en règle générale, ve stávajícím období obecně řečeno, pokud dojde k nějakému odvolání konečného rozhodnutí jsou tribunálu, ne teda OLAFu, tak e, samozřejmě, že daná osoba má přístup k této zprávě OLAFu. Tam není žádných pochyb. Samozřejmě, že musíme dodržovat i důvěrný charakter některých údajů, ovšem to jsou spíše takové sekundární záležitosti. Otázka ovšem je zde eh, ta otázka toho, když probíhá dané vyšetřování, zda je vůbec možné předem dan, aby daná osoba, která, řekněme, eh, je, se cítí eh, se cítí na základě článku 9, 10 nebo charty nebo nařízení OLAFu postižena, pokud jde o její základní práva, zda je možné v této etapě se obrátit na soudce na IPN, jednak z um, určitou stížností, poté se obrátit na soudce a například požadovat uh, nebo, nebo požadovat, došlo k odložení daného případu, tak aby došlo k ochraně těchto práv určitým dočasným způsobem, mm, než teda, uh, aby nedošlo k nějakým um, nenapravitelným škodám. V současné době je to nesmírně obtížné, nesmírně, nesmírně obtížné. Asi by bylo dobré, aby v tomto nařízení, podle mého názoru, aby jsme zdůraznili právě tuto možnost tohoto aktu, tohoto rozhodnutí generálního ředitele OLAF a jeho oddělení bez ohledu na to, zda využije či nevyužije doporučení tohoto inspektora. To znamená, že potom bychom proti tomuto aktu mohli vystoupit před soudem a možná i požadovali nějaké odložení, tak aby nemusel, nemusela daná osoba čekat až na konec celého vyšetřování, celého procesu, který může být nesmírně dlouhý. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a nyní bych ráda pokročila v pořadu jednání a předala slovo předsedovi dozorčího výboru Olafu Johanu Denolfovi, tak a také mu položil otázku, jakým způsobem eh, současný garant nezávislosti úřadu DOT, tedy dozorčí výbor, byl zapojen do vypracování tohoto nového návrhu, protože v Impact Assessmentu posouzení dopadu komise tvrdí, že došlo k bilaterálním schůzkám, jak s generálním ředitelem, tak s předsedou dozorčího výboru a že tedy dozorčí výbor byl konzultován. Ještě jednou děkuji, že jste se dostavili mezi nás a co se týče dalších členů služeb, um, Eh, ještě jednou zde vítám a děkuji jim za to, že se dostavili. A nyní má slovo pan Denolf, prosím. možná paní předsedkyně, vážení poslanci, především dozorčí výbor by chtěl vyjádřit eh, svoji vděčnost za to, že byl pozván na tuto schůzi. K vaší otázce, tak já odpovím ještě před svým expoze proběhly neformální kontakty, ale formálně jsme nebyli pozváni k přípravě tohoto návrhu. Takže jsme se tady všichni sešli, abychom vlastně sdíleli zodpovědnost za to, že OLAF ehm, vede vyšetřování eh, nezávisle a zákonně efektivně. Nezávislost OLAFu je velice důležitá a stejně tak existuje povinnost přesně informovat o Eh, implementace i vyšetřující funkce OLAFu. Takže začneme první otázku. Vyšetřuje OLAF plně nezávisle při respektování práva? Jako předseda výboru pro dozor nad OLAF vás mohu, vám mohu dát jasnou odpověď. Nevíme. OLAF říká ano, ale my nemáme uspokojivou možnost, jak to potvrdit. Vysvětlím, proč. Dozorčí výbor má monitorovat práci OLAFu, ale nedostala do efekty účinné nástroje, jak toho dosáhnout. Eh, respektování individuálních práv a procesních záruk vyžaduje eh, záruku mm, práv dotčených osob. Musíme zohlednit nestranost, neexistenci střetu zájmů a tak dále. Délka vyšetřování, která není e, odůvodněna složitostí případu, může mít negativní dopady na právo na obhajobu dotčené osoby i, i na následný follow-up. Bude, ob, když, kdy už je obtížné najít e, důkazy na obhajobu. Um, všechny vyšetřování že eh, vyšetřování předchází předběžný výběr a pak následné kroky. Takže to vyžaduje, aby výbor měl neomezený přístup ke všem dokumentům, eh, plným eh, týkající se jednotlivých příkladů. Existují dva monitorovací nástroje. Jednak povinné informace, které musí poskytnout a také možnost přístupu výboru ke všem eh, dokumentům. První není eh, aplikovatelná v případě procesních práv a druhá je neúčená. Vysvětlím proč. V prvním případě, co se týče informací, které má poskytovat OLAF, na jednu stranu článek 15.1 hm, předpokládá, že role dozorčího výboru je sledovat vývoj eh, aplikace procesních záruk a trvání vyšetřování ve světle informací, které poskytne generální ředitel podle článku 7 eh, odstavce 8. Ovšem tento článek se týká pouze dva, eh, zpráv 12, mm, eh, za 12 měsíců, které neobsahují informace o aplikaci procesních záruk. Na druhé straně článek 17 odstavec 5 zavazuje generálního ředitele informovat dozorčí výbor pravidelně o případech, kde doporučení generálního ředitele nebyla e, dodržena v případě, v případech, kdy byly informace poskytnuty e, členským státům a za třetí pří, o případech, které trvají déle než 12 měsíců. V praxi jsou tyto informace omezené pouze na seznam případů, bez nějakých dalších informací o aplikaci procesních záruk. A velice málo informací o vlastní historii a e, obsah daného případu. Dozorčí výbor si může vyžádat tyto informace, ale podle generálního ředitele on je může odmítnout poskytnout, například z důvodu ochrany dat anebo důvěrnosti vyšetřování. V této oblasti dozorčí výbor zaznamenal významnou změnu týkající se obsahe, hu informací, které Olaf poskytoval do roku 2012 bývalému výboru. Ano, od roku 2012 jsou problémy i se získáváním statistických analytických informací, které by měly sloužit k e, vybrání oblastí, které se zaslouží hlubší analýzu. Stejný článek 17.5 říká, že generální Eh, ředitel bude informovat dozorčí výbor o aktivitách a implementaci vyšetřovací funkce. Nicméně, toto je poměrně vágní ustanovení a nehovoří se tam o aplikaci procesních záruk OLAFem. Ani to není dostatečný právní základ na to, aby generální tajemník měl povinnost poskytnout dozorčímu výboru příslušné dokumenty. Uh, Nařízení proto nezavazuje generálního ředitele, aby poskytoval dozorčímu výboru inf- jakékoliv informace týkající se aplikace procesních záruk. Nařízení negarantuje přístup k informacím dozorčímu výboru, dozorčí výbor, eh, o kterých se domnívá výbor, že jsou nutné pro eh, výkon své funkce. Proto Eh, dozorčí výbor je v podstatě eh, závislý na orgánu, který, který by měl dozorovat. Co se týče přístupu k případům, dokum, dokum, případové dokumentaci, eh, dozorčí výbor může mít přístup ke všem těmto dokumentům pouze na vyžádání a jenom v oprávněných důvodech, ale není přesně specifikováno, že to, že o tom, zda to je oprávněné, rozhoduje dozorčí výbor. Může se to zdát jasné zákonodorci, protože dříve Olaf nikdy neomazoval přístup dozorčího výboru, ale od e, začátku práce tohoto výboru v březnu 2012 tento přístup ze strany Olafu změnil. Stávající generální ředitel Olafu e, tuto nejasnost legislativy, co se týče limitu přístupu dozorčího výboru k informacím, mm, interpretoval jinak. A dozorčí výbor doufal, že mm, pracovní dohody uzavřené s generálním ředitelem by to vyřešily, ale 21. až do implementace těchto dohod i přes žádosti Eh, dozorčího výboru výbor nedostal přístup k žádným případovým dokumentům. Eh, říkáme to před eh, nadcházejícím schůzí, pouze tedy před nadcházející schůzí výboru KONT jsme dostali přístup k některým případovým dokumentům. Proto dozorčí výbor nemůže plnit efektivně svoji funkci. Legislativní návrh komise týkající se kontroly procesních záruk OLAFu je dobrá příležitost, jak řešit tyto problémy, které jsem právě popsal. Komise správně identifikovala většinu problémů, ale navrhovaná řešení se nám nezdají být úplně efektivní. Komise navrhuje vytvořit nový orgán na kontrolu OLAFu, který by byl jmenován eh, podobně jako dozorčí výbor a kontroloval by některé aspekty vyšetřování OLAF, které nyní kontroluje již také dozorčí výbor. My nechápeme důvody tohoto paralelismu, což by znamenalo, že mm, generální ředitel OLAFu by měl více než jeden dozorčí orgán. Pro efektivní dozor za rozumných nákladů můžeme vyjádřit e, pochybnosti o eh, účinnosti více eh, dozorčích orgánů. Měl by existovat jeden, za prvé interní eh, proces v rámci OLAFu a za druhé externí orgán a za třetí zajištění zákonnosti a mm, nápravy nezákonných kroků. Pokud, legisla, pokud eh, legislativa chce posílit dozor nad OLAFem, což je moudré, tak by bylo dobré zvýš, posílit eh, pravomoce výboru, který v současnosti dozoruje OLAF. Eh, dobrá praxe a uznávané principy kontroly, jako, tak jako principy řádné administrativy podle charty základních práv a zakládajících smluv Evropské unie, vyžadují jasné oddělení mezi na jedné straně interním poradenským e, monitoringem a na druhé straně externí kontrolou a monitoringem. Ehm, což jsou různé formy e, my přeskumu. Současný výbor, mm, mm, role současného výboru musí být vyjasněna. To je velice důležitá otázka. Pokud z nějakého důvodu legis- zákonodárce není spokojen se strukturou dozoru a preferuje nový orgán, pak by bylo logičtější nahradit současný dozorčí výbor novým orgánem, zcela novým orgánem, ale měl by existovat jenom jeden orgán. Vytvoření paralelní dozorčí struktury eh, by znamenalo střed zájmu mezi jejich kompetencemi nebo by byly čist, plnili čistě dekorativní účel. To se nám jeví jako nejméně efektivní a nejnákladnější řešení. A proto dozorčí výbor by navrhoval tři konkrétní eh, řešení na řešení neefektivního dozoru nad OLAFem. Za prvé, Návrh komise posílit kontrolu procesních záruk v vyšetřování OLAFu by mělo být akceptováno principu, ale e, začleněno do pravomocí dozorčího výboru a nebo e, m, mm, posílit pravomoce nezávislého dozorčího orgánu. Za druhé, přístup k dokumentu OLAFu pro dozorčí orgán by měl být garantován ve výjimečných případech by to Olaf mohl odložit na určité období, ale mm, nyní by, ale musel by to obhájit Olaf nikoli dozorčí orgán, který nyní musí uh, zdůvodnit svoji uh, žádost o přístup k dokumentu a je tak vydán na milost a nemilost. Mm, Olaf. E, Dále, eh, ti, kteří jsou mm, dobře eh, obeznámeni s prací OLAFu, jsou přímo nebo nepřímo závislí na generálním řediteli OLAF. Zajištění nezávislého fungování by mělo být e, provedeno bez, bezodkladně. Na závěr chci zdůraznit, OLAF má pravomoci, které jsou nutné pro boj proti podvodům a korupci, ale tyto pravomoci také mohou zničit kariéru, podniky i soukromé životy. Proto pro dobro všech i pro dobro OLAFu OLAF musí být předmětem řádného dozoru. A nyní tomu tak není. My doporučujeme, aby se zákonodárce zaměřil na vyřešení tohoto problému. Děkuji. Äh, Děkuji mnohokrát. Je to skutečně komplexní problematika a e, jistě na to nejsou nějaké jednoduché odpovědi. Děkuji vám mnohokrát za e, váš projev a ptám se členů výboru, zda mají nějaké podněty, kritiku, poznámky. Prosím. Darek Bogen. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, je to nesmírně, nesmírně komplikovaná, složitá záležitost. A jelikož je to tak složité, měli bychom postupovat velice opatrně do budoucna. Myslím si, že potřebujeme vyvážený přístup v tomto ohledu, jinak bychom se snažili regulovat regulátora, regulátoru a tak dále a tak dále. Já osobně původně jsem se domníval, že ten návrh komise byl docela vyvážený, tak jak to předložila komise. Ovšem od samotného předložení došlo k mnoha, mnoha otázkám, o kterých jsme se zde měli například náš kolega ze soudního tribunálu, jaké to bude mít, jaký to bude mít rozsah, dopad, možnosti, um, například odvolání. Toto jsou všechno věci, o kterých jsme možná nevěděli, nezamýšleli se tím, když komise předložila tento návrh, čili když o tom hovořil pan komisař dneska odpoledne, právě proto bude dobré, abychom 23. opětovně položili tyto otázky panu komisaři. A nyní k vašemu návrhu, pane kolego. My samozřejmě chceme, aby tento návrh nebyl předložen pouze proto, že chcete zlepšit, zvýšit pravomoce, vliv vašeho orgánu, ale že přicházíte s tímto návrhem proto, aby jsme zlepšili procesní záruky. Komisař, když hovořil o, ve svém vystoupení o této problematice, hovořil o mnoha problémech s z pohledu komise, rady a například i vás, vašeho orgánu, protože jeden z problémů bude to, že budete muset dělat různé záležitosti. Inspektor se bude zabývat jednotlivci, jednotlivými případy, ovšem váš orgán se bude zabývat otázkami institucí, OLAFu, to, že funguje správně, řádně. Zde potřebujeme odpovědi nejen jednoduše ano či ne, ale podrobněji z vašeho hlediska. Musíme totiž samozřejmě si být úplně jistí tím, že to, co říkáte, je správné a že teda se správného důvodu, to znamená, že nejde pouze o nějaké zvýšení pravomocí a vlivu vašeho kontrolního orgánu. Ines? Ines? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji rovněž velmi panu Danolfovi za jeho projev. Já bych si bývala prá- přála, abychom to, abychom na celou věc ohlíželi poněkud odděleně s ohledem na diskusi o Olobaufu. Já podporuji to, co řekl pan Vogen. Ano, working arrangements. Jakou formu tady plánuje dozorčí výbor pro zajištění procesních záruk dotčených osob? či právnických subjektů. Kde vidíte tu možnost nebo schopnost uschopnění dozorčího výboru zajistit tyto záruky? Nemám tím na mysli všeobecný přístup k jednotlivým případům. Tady zde jde zcela jasně o konkrétní cíl, kterému je třeba se věnovat a je to skutečně velmi ožehavá záležitost. Dále bych se chtěla zeptat, co zcela konkrétně učinil dozorčí výbor pro to, aby ochránil procesní záruky dotčených osob. A dále bych se ráda dozvěděla ještě jednu věc. Obdrželi jsme velice obšírnou poznámku, takový dokument, velmi podrobný ze strany OLAFu, kde se věnují eh, různým výrokům paní Denor a dalších z dozorčího výboru jsou tam obsažena také čísla. Já bych se pana Donelfa chtěla zeptat na toto. Od roku 2012, v roce 2013 i 2014 jsme tady měli ústní dotazy a týkalo se to právě dodržování procesních záruk. Nemám tím na mysli ten všeobecný přístup, ale v támce jaký zájem jste vy konkrétně projevili o ochranu procesních záruk. A dále, vy jakožto dozorci jste odpovědní za oblast garantování nezávislosti OLAFu, abych to tak, takto vyjádřila. A my jsme se tady zabývali tím, kde by mohly být jistá možná rizika, kdy jsme o, překládali různé pozměňovací návrhy v této věci, tak, aby byla zajištěna efektivita a nezávislost úřadu OLAF. Pokud je nyní smysluplné, aby Olaf jisté věci nečinil z toho důvodu, že nechce mít problémy před Evropským soudním dvorem, tak zde se ptám, co se konkrétně můžete učinit vy, jakožto dozorčí výbor. Například přístup k případu. U jednoho případu máte problém se procesními zárukami. Co tedy chcete konkrétně udělat? Eh, jaké konkrétní postupy chcete uplatnit? Já jsem jistě velice dobře pochopila, že eh, vytvářet novou strukturu pro takto již eh, zavedený dozorčí výbor, který nějak funguje, by nebylo smysluplné. To chápu, ale na druhou stranu, jakým způsobem váš orgán Orgán, kterému vy předsedáte, který má zajistit nezávislost a efektivnost OLAFu, jak tedy tento orgán, vy to předseda, můžete zajistit, aby neexistovaly problémy nejenom v rámci kontrolní činnosti OLAFu, ale také právě při zajišťování nezávislosti a efektivnosti tohoto úřadu. Existují nějaké návrhy, já o ničem takovém nevím. Pokud takové jsou, ráda bych se o nich dozvěděla. Děkuji. Děkuji předsedkyně a nyní další kolega, prosím. Ano. Ano ta určitá vyváženost, to je velice důležité, to je opravdu nejdůležitější bod, o který se musíme snažit vždycky o určitou rovnováhu. K tomu, co řekl pan komisař Šemeta. Zmínil se o tom, že role a funkce inspektora by měly být odděleny od role dozorčího výboru. To je základ návrhu komise. A poté když jsme si vyslechli předsedu dozorčího výboru, já nesouhlasím s panem komisařem ohledně těch základních prvků, to znamená toho úplného oddělení těchto rolí, protože samozřejmě pravděpodobně to povede k dalšímu zamlžení celé situace. Souhlasím s tím, že pan Deno, jak se o tom zmínil, bude mi jenom pouze další úroveň zmatečné situace, nebude to ani tak jasné, jak je tomu do posuda, to bych řekl, že ta situace vůbec není jist, jasná ani v současnosti. Čili otázka na pana Denola je následující. Pokud děláte to, co navrhujeme, měl náš výbor dělat? A nyní se neptám na to, co řekla Ines, tudíž jak zaručíte, jakým způsobem zajistíte nezávislost. Já se ptám, jak přesvědčíte ty, kteří vždycky používají slovo nezávislost, jakožto ten jejich základní argument, protože to je právě ten mrtvý bod. To je něco, o čem neustále hovoříme rok po roce. Někteří tvrdí, musíme mít stoprocentní nezávislost, jiný říkají ano, nezávislost určitě, ovšem zároveň musíme zajistit práva všech, čili nejsme schopni sehnout v místa. Pane předsedo dozorčího výboru, prosím, Zajděte ještě dál a poskytněte nám trošku víc informací, jenom ty tři základní body, které jste předložili. To znamená to zakotvení do jedné struktury, přístup ke všem dokumentům a nezávislost, nezávislé fungování vyšetřujících úředníků. Konkrétně se ptám, jak, za, jak přesvědčíte všechny o tom, že nepřekračujeme hranice nezávislosti OLAFu, pokud zde bude jedna struktura, pokud zde bude externí kontrola, která v podstatě vlastně nebude externí kontrolou, bude začleněna do tohoto orgánu, kterého základem je dozorčí výbor, jak víme, čili jak zajistíme to, aby všechny tyto funkce byly pod jedním zastřečujícím dešníkem a aby nedocházelo neustále k tomu obvinování, že porušujeme nezávislost a fungování OLAFu. Děkuji. Nyní Markus Pieper. Pan komisař Šemeta řekl, že tento nový inspektor, eh, že je třeba ho nějak financovat a sám si položil otázku, hledal nějaké řešení a z jeho pohledu toto řešení může být pouze to, že tohoto nového inspektora podčleníme, začleníme do komise, což by tedy znamenalo, že OLAF je přičleněn ke komisi a inspektor bude také přičleněn ke komisi. A já se ptám, kladu si otázku také ve smyslu toho, co řekl Derek Vogen, jakým způsobem v takovémto případě můžeme vlastně odlišovat mezi kontrolními pravocemi toho inspektora a kontrolními pravocemi dozorčího výboru OLAFu. Co to vlastně znamená, že dozorčí výbor má pouze mít eh, jakési základní zásadní kontrolní eh, pravomoci a inspektory bude mít v jednotlivých případech. Co to vlastně má znamenat? Pro mne je to již takto předem velice komplikovaná konstrukce a myslím si z mého pohledu i nadbytečná. Uh, já si myslím, aniž, bychom to, aniž bych to pro, prohovořil se svou skupinou, já jsem skutečně toho názoru velice jasně, že bychom měli posílit dozorčí výbor. A tady máme návrhy komise, které se týkají silnějších postupů, přístupu k dokumentům, ty jsou již na stole. A pan Denolf eh, se také vyjádřil v této věci velmi konkrétně, například v otázce toho, co by mohl dozorčí výbor udělat pro přístup k dokumentům, pokud bychom například obrátili důkazní břemeno, eh, pak by se tedy usnadnil přístup. Eh, na mne to působilo velmi rozumně a já bych chtěl opakovat, že jsme na v tomto výboru v minulosti v této věci měli dobré zkušenosti s doročím výborem a proto si myslím, že by mu, um, mu mohli dát silnější nové kompetence. Proto si myslím, že bychom měli posílit dozorčí výbor, z mého pohledu rozhodně. Ale mám ještě jednu otázku. V důsledku posílení dozorčího výboru, či v důsledku vytvoření toho nového inspektora, co potom my jako Evropský parlament můžeme vylepšit? my, jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu, jakým způsobem bychom mohli se odpovědněji zapojit do těchto nově vznikajících struktur, neboť my jsme ti, kteří v konečném pohledu nesou tu politickou odpovědnost směrem na venek. Takže pokud by mohl eh, pan předseda dozorčího výboru tady poskytnout nějaký podnět směrem k nám, na naši adresu, adresu členů výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem se sama dala na listinu řečníků eh, na seznam, protože bych ráda zde řekla několik věcí o té celkové konstrukci. Ještě jsme nahovořili o tom, že návrh komise eh, je velice jednoznačný v jedné otázce. Řeší starý problém a to je otázka imunity. Eh, poslanská imunita již neexistuje. A velice jsou zde upřesněny pravomoce a to je ve článku dvě návrhu a je zde velice upřesněno, kdo je členem orgánu EU a kdo tedy podléhá eh, Olafu a jeho řízení. A mě nám tady se objevují členové rady. A já se ptám, k čemu to povede? Například Olaf bude moci zabavit smartphone Angely Merkelové. Já se tady skutečně dělám velké obavy o tom, zda to bude v praxi prosaditelné. Eh, nehledě na to, že otázka poslenská imunity přeci není něco, co by mělo být upraveno v nařízení OLAFu, alespoň z mého pohledu tedy ne. Uh, takže si myslím, že je to velice závažná záležitost, kterou bychom měli dopodrobna prohovořit. Takže to je jedna věc, otázka té praktické proveditelnosti. Hleda, že bychom se spokojili s tím, že tady budeme mít právo, které nebudeme nikdy uplatňovat. Ale pokud bychom chtěli jít touto cestou, tak nemá smysl, abychom tady nadále diskutovali. To by mě také uklidnilo. Pokud chceme mít právo, které nebudeme uplatňovat, eh, prosím, sdělte mi to, pak už se tím nebudu zabývat. Takže to byla ta první otázka, té praktické proveditelnosti. A druhá otázka je otázka nezávislosti oblasti. Eh, nyní skutečně máme poprvé situaci, kdy generální ředitel dostává okovy pouta na ruce v rámci tohoto nového nařízení. A veškerý eh, pokusy, jak si trošku vyrovnat jeho postavení v rámci nového nařízení, tyto pokusy ztroskotaly a najednou sama komise přichází s těmi pouty poprvé tady má generální ředitel Olafu někoho, na koho se musí vlastně ex ante obrátit a ptát se ho, zda něco udělat smí, což podle mě vůbec není v souladu s nezávislostí generálního ředitele. Takže prosím, vyjádřete se, se i k této věci. Já potřebuji generálního ředitela, který bude dodržovat stávající právo, ale nepotřebuji generálního ředitela, kterého bude někdo ještě přeskoumávat. Takže tuto záležitost ex ante, to je velice závažné z mého pohledu. Je to poprvé, kdy něco takového zde máme a nejsem si jistá, zda je to dobrý nápad. A pane van Renbuši, velice zajímavé bylo, co jste vyříkal k návrhu na řízení, a totiž, pokud tady máte pocit, že to je dobrý nápad, nevím, ale zde je otázka tedy, kam tedy dáme toho inspektora. Pokud ho někam umístíme, tak ho nemůžeme předružit ke komisi, přičlenit. E, opravdu je tady otázka, ke komu ho přidružíme, přičleníme například k parlamentu, aby měl skutečnou nezávislost, nebo k Evropskému soudnímu dvoru. E, to by, tady vidím již entuziasmus ve vašich tvářích. Tedy pokud něco takového se bude provádět, je třeba zajistit, aby ta funkce byla skutečně nezávislá, aby byla nezávislá, aby od této nezávislosti nebyly skutečně žádné pochyby. To je podle mě velmi závažné, takže bych byla vděčná, kdybyste se mohli vyjádřit ještě k těmto otázkám. A k dalším. Pane Denolfe, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Jestli dovolíte, velice stručně k několika dotazům a poté bych poprosil i mé kolegy, aby se věnovali této problematice. První otázka. Já jsem opravdu nesmírně rád, že byla položena. Dozorčí orgán, když připravoval tento návrh, za dozorčí orgán chce pouze posílit své vlastní kompetence nebo vystupuje v zájmu OLAFu a nezávislosti OLAFu. Otázka je podle mě dostatečně jasná. A už jsme na ně odpověděli. My jsme všichni odborníci z našich členských států, máme konkrétní funkce, které jsou právě v oblasti supervize, vyšetřování, někdy jsme i soudci, čili samozřejmě, že máme zájem na zajištění nezávislosti OLAFu a všechny ty návrhy, které děláme, jdou tímto směrem. Nejde o jakési pro domu vystoupení. My jsme jasně řekli, že bude-li to potřeba, vytvoří se nový orgán a my se rozpustíme. To není problém. Naším hlavním zájmem je Evropa a evropští občané. Druhá věc. Že bychom měli nějakým způsobem odůvodnit přístup k dokumentaci. Máme zde Evropský úřad pro ochranu osobních údajů a jejich stanovisko. Tam je jasně řečeno, že my musíme odůvodnit takový přístup. My to děláme, že to není na generálním řediteli OLAFu, aby o tom rozhodl EDBS, rozhodne o legalitě, o zákonnosti tohoto postupu. A další věc, jednotlivé případy zda dozorčí orgán, tak jak funguje v současnosti, zda má možnost zabývat jednotlivými přísta- případy, řekněme těmi, které již byly vyřešeny, ne těmi, které probíhají. My všichni v rámci supervize, pokud nemáte možnost se podívat na jednotlivé případy, tak nemůžete vědět, zda ta jednotlivá práva a všechny postupy jsou sledována nebo jsou dodržována řádně. Čili samozřejmě, že musíme tímto způsobem postupovat. Pokud vím, tak naše supervizoři, naše kontroloři již tímto způsobem postupují. Toto pouze stručně. A nyní na mé, po mé pravé ruce sedí můj kolega, který je předsedou finského účetního dvora má mnoho zkušeností v tomto ohledu. Poprosím ho, aby mi pomohl. Ano, vážení poslanci, poslankyně, velice stručně. Velice stručně k tomuto nesmírně komplikovanému tématu otázka vyváženosti určité rovnováhy je důležitá. Náš výbor samozřejmě nemá zájem o to, abychom získávali další a další pravomoce. Stávající situace, naše stávající role je trošku mm, nejasná, pokud jde o odpovědnosti, pokud jde o určité úrovně kontroly. My se občas ptáme, ano, možná mm, by jsme se měli v tomto ohledu rozpustit a vytvořit něco, co bude, co bude jasnější. A nyní procesní záruky. Náš výbor by měl na základě tohoto nařízení sledovat vývoj a aplikování procesních záruk v průběhu vyšetřování OLAFu. To to říká dané nařízení. My to nemůžeme udělat na základě nějakých výročních zpráv nebo obecných zpráv, které připravuje generální ředitel. v podstatě bychom byli takovým interním orgánem poradců. A pokud bychom byli takovým orgánem pro OLAF, tak si myslím, že s ohledem na jasnost a odpovědnost by to měl být právě generální ředitel OLAFu, který by měl řídit takový poradní orgán a ne nějaká externí osoba. Druhá věc, která zatím ještě není jasná v rámci nařízení, my bychom mohli rovněž dále sledovat Um, aplikování procesních záruk tím, že vybereme nějaký vzorek, uh, odůvodněný vzorek uh, konkrétního jednotlivého případu, podívat se, co se tam děje. A poté samozřejmě, že by to musel Evropský supervizor pro ochranu dat umožnit, to znamená limitovaný přístup ex post k danému případu, to znamená ne k případu, který probíhá, abychom mohli provést tuto aktivitu zajištění nezávislosti. Zde šlo o kompromis od samotného počátku OLAFu. Dozorčí orgán, dozorčí výbor, co můžeme udělat, jakmile vidíme nějaké nesrovnalosti, nebo většinou je to vůči komisi. Řekněme, že komise mm, podle nás zasahuje do nezávislosti generálního ředitele, tak my samozřejmě můžeme o to informovat radu a vás, Evropský parlament. My máme pouze tuto pravomoc oznámení a poskytnutí poradenství. Žádné jiné pravomoci nemáme. To samozřejmě záleží na naší vlastní kapacitě, kapacitách, možnostech a zároveň mm, samozřejmě i ochotě OLAFu vystoupit proti takové instituci, jako je komise. A nyní k samotnému návrhu komise. Myslím si, že je dobré, že komise se začíná zabývat otázkou ochrany procesních záruk. Nesmírně nás to těší. Je zde několik zajímavých nových prvků. Velká část tohoto návrhu již byla prodiskutována ve evropských institucích v minulosti. To znamená, že je to trošku takové oprášení starých záležitostí pouze. A nyní, co bychom mohli poskytnout my vám, vám, evropským zákonodárcům? Máme tři takové rady. První, prosím, abyste se podívali seriózně, abyste se zabývali otázkou účinnosti této kontroly a zároveň vyšetřování, tak aby došlo k správné rovnováze mezi těmito body. My si myslíme, že v tomto návrhu tomu zatím tak není, že to není dostatečně popsáno. Tato kontrola by měla být účinná, vyšetřování by mělo být účinné a z toho důvodu musí být jasný, jasné rozdělení mezi interním poradenskými nějakými mm, samozřejmě aktivitami, které budou v odpovědnosti předsedy tohoto výboru a zároveň i administrativní kontroly, které by mohly být nebo měly být externího charakteru. Dále několik například nezávislých eh, takových inspektorů, kteří by se zabývali procesními zárukami, ovšem v podstatě vlastně jenom na půl eh, úvazku, v podstatě by to bylo takové neefektivnější řešení. A posílení justiční kontroly. A třetí záležitost je omezený rozsah toho, co je zde chápáno procesními zárukami, dobrá administrace, řádná administrace, právo na eh, obhajobu, právo na přístup k jednotlivým informacím, k, k své složce a tak dále. To by mělo být všechno rozšířeno. Čili my si myslíme, že bychom v tomto ohledu měli. My ještě eh, v rámci našeho stanoviska věnujeme, analyzujeme celou záležitost. To co bychom mohli udělat, je na základě našeho uvažování, je zde jasně definovaná role tohoto dozorčího výboru, externího výboru. Dále kontrola procesních záruk, která by mohla být takovým napůl nezávislým orgánem, který by měli své vlastní mise, doporučení, se kterými by přicházeli. Hmm, že by měli teda i vlastní sekretariát a zároveň by se předseda tribunálu pro Evropskou službu se o tom již zmínil, to znamená určitá justiční kontrola přístup nebo, nebo možnost toho, že některá rozhodnutí generálního ředitele OLAPu by mohla být pohnána před soud, to, to by vyřešilo problémy lepším způsobem než ta předběžná, předběžné povolení vzhledem na, vzhledem na locus standy. Komise by v podstatě de facto vždycky měla konečné slovo a to vyšetřování by se tím zablokovalo, čili proto by bylo asi dobré mít určitou nezávislost v tomto ohledu pokud jde o generálního ředitele. Alespoň tato záležitost by měla být ještě objasněna. Mohlo by zde být určité, určité riziko dosažení vhodné rovnováhy. Předběžné předběžný souhlas. Někoho, kdo je administrativně propojen s komisí. Tento souhlas by se týkal například i členů Evropské rady, poslanců Evropského parlamentu, Evropské centrální banky, Evropského soudního dvora a zároveň Evropského účetního dvora. Nějaké administrativní body, administrativní orgán by teda měl opravdu velké právomoci vůči OLAFu. Orgán, který by měl tyto právomoci vůči OLAFu a i ostatním institucím. O tom bychom se ještě měli eh, pobavit, eh, tak abychom posílili i justiční kontrolu. To je rovněž velice důležité. Možná nějaké lepší řešení by se mělo hledat a zároveň vyřešit některé technické aspekty Dále členové rady, já jsem ex officio stálým poradcem finského parlamentu, výboru pro ústavní záležitosti, ústavní právo. U nás má ústava, u nás to má podobné fungování jako uh, ústavní rada v, v, ve Francii. To znamená nejvyšší orgán v tomto ohledu. A my jsme v našem výboru hovořili o přístupu OLAFu k eh, šéfům vlád. Technicky řečeno na základě evropské legislativy, technicky, pokud jde o tuto kontrolu, například ten telefon Angely Merkel nebo Alexandra Stupa nebo Donalda Tuska, by mohl být skonfiskován a skopírován jeho obsah. Ovšem, já nevím, zda to je praktické pokud by tam přišli mm, do kanceláře, kancléřky, zástupci OLAFu, jakým způsobem by to proběhla technická záležitost. Když hovoříme o fungování evropských institucí, členové rady, členové stáleho výboru, oni, jestli jsem to pochopil správně, nejsou považovány za členy ale zároveň by mohli poskytovat určité Eh, informační důkazy, čili jakým způsobem jsou pokryti, nejsou pokryti, to rovněž vyvolává otázku. Na závěr. Prosím, abyste zajistili účinnost tohoto interního mechanismu externí kontroly a zároveň posílení soudní revize. Dále je potřeba vytvořit velice jasné struktury interní, externí, justiční soudní kontroly a objasnit stávající situaci. To je naše rada vám, Evropskému parlamentu. To byste mohli udělat, abyste nám pomohli v tomto ohledu co nejvíce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní bych postoupila po dojednání a slovo má pan Luis Kaleja, člen Evropského účetního dvora, který samozřejmě má co dočinění s práci Olafu z titulu své funkce. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, kolegové z evropských institucí. Účetní dvůr samozřejmě velice, se velice cení pozvání účastnice této výměny názorů na toto tak důležité a složité téma. Dovol mi, abych Ehm, vás poprosil o trpělivost, když budu hovořit o některých otázkách, které již e, velice výstižně definovali moji předřečníci. Já se na to budu dívat možná z jiného hlediska, s jiným důrazem. Věřím, že mm, toto e, setkání je velice dobře načasované. Mělo by to být východiskem pro Mm, další kolo jednání o to, jak nejlépe posílit procesní zároky osob dotčených vyšetřování OLAF. Jako soudní zpravodaj, na to, jako eh, zpravodaj našeho dvora jsem zodpovědný za přípravu stanoviska účetního dvora podle článku 325, když se e, předpokládají změny nařízení OLAF. Nicméně názory, které zde vyjadřuji, jsou mé vlastní a nedotýkají se nijak budoucího stanoviska, které účetní dvůr přijme na toto téma. Omezím se ve svém příspěvku na tři body. Za prvé chci eh, kvalifikovat některé základní principy, eh, než se vyjádřím k podrobnostem návrhu. Za druhé chci připomenout eh, některé minulé připomínky a doporučení účetního dvora, které se týkají mm, minulých kol reformy. A za třetí se chci vyjádřit k nedávným navrhovaným změnám od poslední reformy a zdůraznit řadu problémů, které ještě nejsou řešeny. Moje východ, vycházím z toho, že účetní dvůr přikládá velký význam ochraně finančních zájmů Inuje a boji proti podvodům, korupci a dalším legálním aktivitám. Občané věří ve veřejné instituce a mm, tu, tuto víru je třeba podpořit. Stejně tak je důležitá základní mm, dobrá zpráva. A proto je potřeba e, silný, efektivní OLAF, který bude schopný plnit své funkce. A všechny reformy musí zajistit, aby tato síla tyto, mm, byla zachována a posílena, nikoli omezena. Moje další um, tvrzení je, že ochrana individuálních práv a proto pevné procesní záruky osobám dotčených vyšetřováním OLAF mají zásadní význam. Hrozí, že tato citlivá diskuse Eh, se stane eh, otázkou určité výměny mezi na jedné straně ochranou individuálních práv a na druhé straně zachování eh, silných prav, vyšetřovacích pravomocí OLAF. Můj názor je, že oba tyto cíle jsou propojené a že musí být sledovány současně a nikoli na úkor jedného nebo druhého cíle. Zkušenosti ukazují, že každý odůvodněný eh, vyšetřovací krok může být vážně poškozen nedostatečným respektováním eh, individuálních práv. A to posiluje můj názor na význam tohoto téma pro OLAF. Zajištění respektování individuálních práv nejenom posílí eh, kredibilitu OLAF jako evropského orgánu, v souladu s dodržováním právních, eh, zásad právního státu, ale je také eh, klíčové pro efektivitu vyšetřování OLAF. A toto je tedy základní východisko mých eh, dalších úvah. Tím se dostávám k druhé části svého příspěvku. Četní dvůr již navrhl posílení kontroly procesních práv osob dotčených vyšetřování. V červenci 2011 Eh, účetní dvůr vydal stanovisko číslo 6 2011 reformy, kterou uzavřel parlament a rada 11. září 2013, což je téměř před rokem. Dovolte, abych eh, připomněl některé základní názory z tohoto stanoviska, které jsou relevantní i pro dnešní diskusy. Jednak tázka na časování. To je téma, o kterém hovořil i předseda tribunálu. Nezávislá kontrola ex post existuje, ale neexistuje nezávislá kontrola probíhajících vyšetřování. Četní dvůr identifikoval potřebu nezávislé kontroly zákonnosti vyšetřování, probíhajícího vyšetřování OLAFu. Efektivní nezávislá kontrola je e, nyní existuje pouze po skončení vyšetřování OLAFem pak je otevřena přeskumu národními i evropskými soudy a e, přeskumu e, dozorčího výboru OLAF a evropského ombudsmana. Slabiny v existujících e, ex post uspořádání jsou mm, tom, že většinou už je pozdě, aby Olaf korigoval a kompenzoval chyby, kterým došlo během vyšetřování. A za B obvykle to trvá dlouho, než jsou výsledky známy a v důsledku toho, e, často po poměrně zdlouhavém vyšetřováním, e, je, e, vzniká tedy další období nejistoty. Za druhé, otázka toho, že osoby nejsou informováni o svém vyšetřování. Ve svém stanovisku účetní dvůr zdůraznil potřebu řešit případy, kdy dotčené osoby neměly, nemají možnost e, sdělit své stanovisko vyšetřovatelům OLAFu včas, především eh, v případě, že tyto osoby nebyly informovány, že jsou předmětem vyšetřování OLAFem. Možnost neinformovat dotčenou osobu o vyšetřováním vyplývá z článku 9, stavec 3, ano, nařízení OLAF. Tento článek umožňuje výjimky obecného pravidla, že osoby, dotčené osoby, musí dostat možnost vyjádřit se včas. Podle nařízení tyto výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, kde je nutné zachovat důvěrnost vyšetřování a nebo Mm, využívání vyšetřovacích eh, postupů, které spadají do pravomoci národních soudních orgánů. Naše obava je, že neexistuje efektivní mechanismus, který by verifikoval ex ante, zda využívání této výjimky, tedy informovat dotčenou osobu o vyšetřování, je skutečně omezena na řádně odůvodněné případy. Za třetí potřeba nezávislého přeskumu. E, na, aby mohly být uplatňováno dodržování procesních garancí v problémových situacích, účetní dvůr navrhl vytvoření funkce e, revizního úředníka, který by měl možnost vydávat závazná stanoviska. Tento orgán by neměl jmenovat ani generální ředitel Olafu, ani by neměl být předmětem jeho, eh, jeho vedení. Musí, měl by být nezávislý, aby posílil kredibilitu eh, přeskumního procesu a důvěru v tento proces. Tento orgán by ne, měl nejen vydávat závazná stanoviska na žádost dotčených osob, také by měl mít pravomoci vydávat tato eh, stanoviska ve všech případech, kde OLAF chce předat nebo hodlá předat informace národním soudním orgánům nebo v případech, kdy vyšetřování trvá více než dva roky. S tímto účelem by tento orgán by měl mít plný eh, přístup k případovým doku, případové dokumentaci OLAF. Měl by mm, se, o, měl by se obracet na generálního ředitele a na e, dozorčí orgán. Tyto návrhy nebyly zohledněny v reformě z roku 2013 poslední, mm, mé poslední připomínky se týkají otázky, zda došlo k nějakému vývoji, které by eh, reagoval na eh, stanovisko účetního dvoru z do roku 2011. Nebo zda poslední návrh eh, komise z června 2014 řeší tyto otázky. Mám několik bodů, některé se týkají se tohoto návrhu. Jednak chci e, připomenout, že bylo záměrem zákonodárce EU posílit ochranu procesních garancích platných vyšetřování OLAF. Jednak že do e, nařízení budou začleněny podrobná ustanovení o procesních zárukách a za druhé posílením procesním záruk e, e, tím postupem přes tomu. V důsledku člán, výsledek článek 9 z roku 2013 mm, výslovně, ve kterém, o kterém výslovně mluvil komisař Šemeta, tedy výslovně definuje řadu procesních záruk. Hovoří se o několika základních právech, jako je právo na nezávis, eh, nestrané zacházení, presumpce neviny, eh, právo eh, hnout sebeobvinění, právo na právní pomoc, právo být informován, právo být vyslyšen. Uh, Avšak i když evropské instituce, které se účastní legislativního procesu, se všechny shodnou na potřebě e, dalšího přeskumu možných porušení základních práv, nebyl dosažen konsensus e, k tomu, jak to nejlépe dosáhnout. V důsledku toho reformované nařízení OLAF ne e, definuje žádný takovýto postup. Nechává to na generálním řediteli, aby implementoval interní eh, poradenský a kontrolní postup, včetně kontrolu zákonnosti podle článku 17 na 7 nařízení. Tyto postupy interních eh, kontrol vždy eh, v OLAFu existovaly přestože nebyly explicitně vyžadovány podle minulého nařízení OLAF. Avšak účinnost těchto interních kontrol byla omezená protože nebyly spojeny s externím mm, mechanismem ověřování. Nezávislý přeskum je klíčový proto, aby se zajistilo, že OLAF nejedná ultravires a mm, na ochranu těch, především těch, které nejsou, kteří nejsou informováni o tom, že jsou vyšetřováni. Myslím, že je v zájmu OLAF, eh, aby existovala plná platnost e, zásad právního státu. Nezávislý inspektor e, procesní zárok je krok správným směrem. Hmm, tímto by byl, byly, byl by, nezávislost by byla garantována interinstitucionálním postupem a také možností odvolat ho z funkce. Ovšem, jeho nezávislost by byla posílena, kdyby nebyl administrativně předružen ke komisi nebo k nějaké jiné instituci, eh, která se účastní jeho jmenování. Za třetí, moje eh, obava je, že dosah nebo působnost intervence inspektora je příliš úzce definována za prvé, podle návrhu komise by intervenoval pouze, pokud dotčená osoba podá stížnost v souvislosti s opatřením, mm, která proběhly v rámci vyšetřování. Ale pro podání stížnosti musí, musíte být především vědomi toho, že jste předmětem vyšetřování. Inspektor však nemůže zasahovat ze své vlastní iniciativy v situacích, kdy dočená osoba není informována o vyšetřování. V důsledku toho podle návrhu komise žádný na povinná intervence inspektora by byla vyžadována v případech, kdy OLAF chce um, pozastavit platnost nejdůležitějších procesních záruk podle nařízení OLAF. Za druhé komise navrhuje, aby generální ředitel OLAF měl povinnost získat e, předběžné schválení inspektora pro inspekci v rámci vyšetřování eh, profesionálního pracoviště člena Evropské instituce. A tady mám dvě otázky. Je to kompatibilní s principem rovného zakázání, aby eh, předcho, eh, předběžné posouzení inspektora bylo požadováno pouze v případech členů evropských institucí, ale nikoli v případu zaměstnanců EU institucí. Jak by toto vnímali občané? A za druhé, je inspekce pracoviště jediným intruzivním opatřením, které má k dispozici OLAF, které může vážně ovlivnit práva dotčené osoby a proto je předmětem navrhované před, eh, běžného, předběžné autorizace, co například předávání informací o dotčené osobě příslušným domácím soudním orgánům, především pokud proběhne, to proběhne, aniž by měla dotčená osoba možnost se vyjádřit k faktům, které se jí týkají. Nemohlo by toto ještě více ovlivnit danou osobu než inspekce pracoviště? Shrnutí. Zdá se mi, že podle současného návrhu je tady nesoulad mezi investicemi související s vytvořením inspektora procesních záruk a omezeným mm, dopadem jeho intervencí. Můj poslední příspěvek se týká nevyřešené otázky šetření, které nesouvisí s finančními zájmy Unie. Podle článku 325 smlouvy o fungování Evropské unie Eh, působnost nařízení OLAF je omezena pouze na vyšetřování, které se zabývají nesrovnalostmi týkajících se finančních zájmů Unie. Nicméně dochází k případům eh, závažného mm, zneužití pravomoci, které se netýkají finančních zájmů Unie a tež mohou vést k disciplinárním nebo trestním stíháním nebo s eh, řízením před Evropským soudním dvorem. Tyto případy mohou například vzniknout během legislativního procesu, kdy e, zainteresované strany vyvíjejí e, nátlak e, nebo mm, ovlivňují aktéry v evropských institucích, například členy komise, členy Evropského parlamentu nebo jejich asistenty. E, je potřeba jasná pravidla, do jaké míry a jak by měl OLAF vyšetřovat tyto případy závažného neužití pravomoci. Stávající legislativa je v tomto ohledu, ve, ohledu velice stručná a týká se pouze zaměstnanců, kteří spadají pod služební řád e, e, Evropské unie. Učení se domnívá, že zákonodárce by měl zvážit, jaké možnosti jsou k dispozici podle smluv e, v aby všechny případy eh, zneužití pravoci byly řádně vyšetřovány. Na závěr chci říci, že eh, je tady, zas, tady další návrh na zlepšení regulačního rámce, v rámci kterého funguje OLAF. Tentokrát hm, snahou posílit procesní záruky během vyšetřování OLAF. Zkušenosti z minulých lev od té doby, co OLAF vznikl, hm, ukázaly celou řadu šedých oblastí a právních mezer. Vytvoření funkce inspektora procesních záruk je jasným pozitivním krokem správným směrem. Ale obávám se, že e, nebude dlouho trvat a vrátíme se k další výměně názorů e, v celé, celé řadě věcí, které, jsou, které jsme ještě nezmínili a které jsou stále ve vzduchu. Inspektor sám o sobě nebude e, konečným uspokojivým řešením problémů, které vznikly a které budou vznikat i nadále eh, v oblasti individuálních práv dotčených osob. Komisař Šemeta nám řekl, že komise se domnívá, že návrh e, dosahuje dobrou rovnováhu, ale stačí to? Ty otázky, kterých já jsem zmínil, které zmínili i moji předřečníci, jsou to skutečné věcné problémy nebo ne? A pokud ano, nemohla by toto být příležitost, kdy se pokusíme eliminovat ty šedé zóny a uzavřít ty mezery v právu e, způsobem, který by řešil, e, to řešil celkově nikoli po částech e, v způsobem, jakým jsme to dělali do posud. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Galeovi a nyní se ptám, zda se chtějí členové našeho výboru ujmout slova, není tomu tak. A proto bych ráda postoupila dál a dám slovo panu Papadiosovi, což je zástupce Evropské uchrankyně práv, která se také tedy zabývá těmito záležitostmi. Takže Pane Papadiasi, prosím, máte slovo. On behalf of uh, Mrs. O'Reilly. Jménem paní O'Reilly bych chtěl poděkovat za pozvání na tuto důležitou schůzi. Ombudsman se v minulosti těchto diskusí nedúčastnil, takže chci Eh, prezentovat některé názory paní ombudsmanky k těmto důležitým otázkám? Ano, samozřejmě většina záležitostí, na které jste poukázali, už byla pokrytá před řečníky. Došlo opravdu především ze strany uh, účetního dvora, jakož i výboru k velice zajímavým poznatkům i prezentování informací, čili já to zde nebudu opakovat, já se zaměřím pouze, abych ne, vás nezdržoval na některé hlavní body ombudsmana. My samozřejmě jednáme s Olafem každodenně několik let, vždycky, když dojde k něčemu, čemu říkáme maladministration, to znamená špatná administrativa, to, co, nachá, to, co k čemu dochází nad rámec definice právního státu, čili tím se zabýváme, těmito případy se zabýváme především. Tento návrh, který je na stole, pro nás to představuje tři hlavní aspekty. Jednak je to celková architektura v Evropě, kontrolních, revizních systémů, efektivita, účinnost kontrolorů, inspektorů. A dále je to otázka nezávislosti všech zapojených do tohoto procesu. Pokud jde o architekturu, celkovou architekturu, je zde přehršle, o tom už jsme hovořili, jednotlivých orgánů, subjektů, které nám vznikly v posledních letech a mají k dispozici ex ante kontrolu, ex post kontrolu, například ten supervizní výbor ex ante a ex post role Evropského ombudsmana a dále je to ex post kontrola soudu v Lucemburku. To si myslím, že je skutečně taková opravdu velice rozsáhlá architektura, když hovoříme o právách, záruce určitých práv našich občanů, protože některá rozhodnutí těchto soudů mohou skutečně mít diametrální dopad na jejich život. A dále je to efektivní kontrola, balans jednotlivých pravomocí, účetní dvůr v tomto ohledu velice jasně vystoupil. A my se na to díváme přesně stejným způsobem my v úřadu ombudsmana. Ten inspektor, který by měl um, být k dispozici v roce 2015, um, kontrolovat rozhodnutí generálního ředitele a tak dále. My se ovšem vidíme určitý nesoulad mezi inspektorem a nejvyšším orgánem, OLAFem to, že tento inspektor v podstatě může předkládat pouze doporučení. Generální ředitel v rámci dobrého řízení. V podstatě každá instituce by měla bez ohledu na to, jak probíhá vyšetřování, brát v potaz eh, tyto, eh, tyto názory. Ovšem, já, pokud tomu tak nebude, tak dojde k tomu, že ztratíme Ehm, celé měsíce našeho úsilí, času, peněz v Lucemburku bychom museli čekat další dva roky, nebo u ombudsmana zda vůbec může něco v tomto ohledu udělat. Myslím, že účetní dvůr to jasně řekl. Pokud nějaký inspektor zasáhne do takového procesu a rozhodne o tom, bylo by lepší, aby měl nějaké závazné pravomoce, tak aby toto rozhodnutí bylo za to v potaz, aby jsme se nedostali do bodu nula opět v celém řízení. To sebou nese další otázky toho, zda eh, tento inspektor při výkonu své práce, prostě když ji chce dělat dobře, tak musí mít přístup k relevantním informacím. Co to znamená mít plný přístup k takovému souboru informací, nebo zda jim bude poskytnuta určitá informace, určité informace, které jsou pro ně relevantní. A ombudsman se ptá, ano, kdo rozhodne, co je pro vás relevantní v tomto ohledu, nebo naopak, co je důvěrná informace, co je informace, která by neměla být zveřejněna, protože by to vyvolalo určité problémy Čili buď, jak se o tom zmínil kolega z účetního dvoru, buď budete mít úplný přístup k takovým dokumentům, nebo ex ante revizní mechanismus, který by rovněž v podstatě v ideálním světě vedl k závazným, k závazným výsledkům. Další záležitost. Právníci jistě mají tento pocit je zde určitá filozofická linie v rámci tohoto inspektora. On má určitý pohled na procesní prosazování těchto záruk, které poté nejsou sdíleny dozorčím výborem. Dochází teda k ex post roli. Zde by mohlo dojít k dalšímu konfliktu. Jednak je to to, jak se na to dívá inspektor na druhé straně, výbor ohledně šetření, vyšetřování, postupu a otázka zní, kdo teda přijde s tím závazným rozhodnutím nebo stanoviskem. Tím se dostáváme k dalšímu problému, který vidíme my jakožto ombudsman. Pokud takový inspektor či inspektorka, například když dojde k nějakému adversnímu, negativnímu procesu, Například, když se občan domnívá, že došlo k, k špatné administrativě, obrátí se na ombudsmana, řekne, že došlo k tomuto nesprávnému postupu, že v podstatě nepochopil nebo nepochopili proces tohoto negativního dopadu. Ombudsman samozřejmě musí zahájit šetření, OLAP nebo inspektor poté později, tak jak to se o tom zmínil pan předseda soudu, přijme, přijde s určitým předběžným rozhodnutím, protože právě OLAF má to konečné rozhodnutí a pokud ombudsman požádá o nějaké stanovisko, to udělá Olaf potom tak jako EPSO, když vybírá nějaké um, například poroty. Oni to dělají nezávisle. Pokud tam dojde k nějaké chybě, ano, samozřejmě, že se máme obrátit na inspektora. Ovšem my to nemůžeme udělat, protože vlastně je to OLAF, který zastupuje komisi a v podstatě občan by neměl v tomto, v, te, v tomto okamžiku možnost se podívat na tyto informace. A tím se dostávám celkové otázce nezávislosti. Správně už bylo řečeno, myslím, že zástupcem soudního, zástupcem účetního dvora, Je podivné, pokud to předložíte skupině občanů nebo studentům prvního ročníku um, práva, že musí mít expo nebo ex ante mechanismus, aby jsme zajistili základní práva v Evropské unii. Ovšem, inspektor, který to předloží dané instituci, která by mohla být předmětem šetření OLAFu, by podst- tento inspektor by měl rovněž i sekretář k dispozici, který v podstatě vlastně přichází z instituce, proti které se vede toto, řešení, toto šetření, čili toto vyšetřování. Já právě proto se ptám, mm, v očích těch, kteří jsou zapojení do tohoto procesu, zda jde opravdu o nezávislý proces. Myslím si, že by bylo opravdu kontraproduktivní, pokud by občané eh, poukazovali neustále na nezávislost nebo na nedostatek nezávislosti a neustále by to spochybňovalo celou tu architekturu. A již odůvodněně či neodůvodněně. Už jsem se o tom zmínila, paní předsedkyně, že většina bodů již byla pokrytá před řečníky. Já mám pocit, že celý tento návrh vede k nesmírně složité architektuře. Je tam extrémní pocit legalizace, který každého občana povede k tomu, že bude neustále požadovat nějaké právní služby, na který soud se obrátí, na které akty či úkony může zautočit. Ztratím zde dva roky, tři roky, mám se obrátit na ombudsmana, požádat ho o, o zrychlení celého šetření a tak dále. Na závěr. Je velice obtížné nyní říci, zda to posiluje nebo nějakým způsobem zjednodušuje ten hlavní cíl a to je zajištění procesních záruk našich občanů. Tím bych ukončil můj prav. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vidíte, že jsme tady poněkud eh, zaskočeni abych to nevyjádřila agresivním způsobem. Přeje si někdo eh, pohovořit? Ines? Takže paní Sender, prosím. Děkuji. To, co jsme si nyní vyslechli od pana Galea a od pana Papadiase, zástupkyně paní ombudsmanky, z toho všeho zjišťujeme, že se nacházíme opět na počátku. Návrh komise souvisel s možností se snahou vytvořit pokrok. Jisté věci měly být vyjasněny, které pro nás v podstatě již jasné byly, neboť Olaf v sobě zahrnuje paradox. Olaf sám musí kontrolovat něco a zároveň i kontrolovat toho, kdo kontroluje Olaf, tedy sám sebe, jaksi. Ty interní kontroléři, ty na OLAFu rovněž působí a mají přístup k důležitým informacím zevnitř. Tito kontroloři jsou také nezávislí, jsou to navíc ještě auditoři, kteří dobře ovládají svou práci. A neměli bychom tady vytvářet dojem, že Olaf je úřad, který je sám o sobě velice zvláštní. Ano, je tady jistě ten paradox uvnitř úřadu, které, který spočívá v té kontrole kontrolovaného. Ovšem s postupem času tady byla snaha ty věci dojasňovat, vylepšovat, ale nyní získává pocit, že musíme znovu objevovat Ameriku, ale tak tomu není. Je třeba si pouze uvědomit skutečnost, že slona, že na něj nehledíme jako na celek, ale hledíme pouze na jednotlivé části a zapomínáme na to, že slon celek je. Ale pomocí tohoto slyšení jsme dostali alespoň lepší pohled na tohoto celého velmi komplikovaného slona. A navíc je třeba si uvědomit, že toto jsou pouze přechodná opatření do doby, než budeme mít evropského veřejného žalobce. To je také důležitý aspekt. Je třeba vytvořit přechod pro to, co je pro nás velmi důležité. A ani dozorčí úřad a ani OLAF to takto eh, vytvořit nemohou. Jde rovněž o zprávu Evropské unie a další aspekty. A proto bychom měli my nyní v tomto přechodné období, eh, do té doby, než část toho paradoxu těch problémů bude moci vyřešit evropský žalobce, tak abychom do této doby zlepšili situaci, zlepšili ty věci, které nefungují, alespoň abychom mohli zajistit ty procesní záruky ex ante, zejména v případě, kdy Olaf zasahuje, kdy byl námi pověřen aby zasáhl, respektive požádal o zásah. Tady je důležité, abychom vytvořili prostor, který chrání základní práva. V rámci této velmi komplikované struktury našich institucí, například vztah OLAFu s institut, komisí a s ohledem na dodatečné úkoly, které OLAF má, v rámci tohoto velmi složitého komplexu bychom navzdory všemu měli zajistit jistý pokrok. Jak ji říkám, jde o to dořešit eh, ty věci v rámci toho přechodného období, ve kterém se nacházíme. Z tohoto pohledu děkuji všem, kteří dnes vystoupili. Nevím, zda dozorčí výbor vyřeší veškeré problematiky, protože má svá specifika. Proto bychom měli zvážit, jakým jiným způsobem bychom tento problém mohli vyřešit, jak vytvořit celou řadu vrstev, tak abychom zajistili, to, že od samého počátku bude zajištěna ochrana procesních zárok, aby tady nedocházelo k tomu, že eh, budeme ničit lidem kariéry a životy, to je důležité. A ne jsme si, myslím, vyslechli důležité příspěvky této věci, ale dnes odpoledne nám chyběl pan komisař, takže doufám, že až se dostaví opětovně, že zodpoví naše otázky a nejenom naše otázky, ale také otázky našich hostů, které zde dnes padly. Pan Dejo? Děkuji za, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Bohužel já jsem zde nebyl přítomen na úplném počátku této prezentace, vyslechl jsem si ale většinu příspěvku a pouze to potvrdilo mé pocity, které jsem měl o tomto návrhu. To znamená, že je skutečně takový docela nedokonalý. Například zástupce ombudsmana na to poukázal, to, že nejde o závazná doporučení. Dále je to otázka nezávislosti určité nejistoty v této oblasti, že zde není žádná záruka toho, že pokud, řekněme, určité vyšetřování se bude potýkat s problémy, obtížemi, že, že by v takovém případě byly k dispozici další informace, než jak to vidíme v současnosti. Dále je to otázka překrývání pravomocí jednotlivých institucí a tak dále. Jeden dotaz. Často hovoříme o určitých opatřeních OLAFu nebo možných opatřeních OLAFu a vztah mezi těmito opatřeními, cílem těchto opatření, zdá jde o proporční postup, o vhodný postup. A proto právě máme k dispozici procesní pravidla, například v úřadě Evropského žalobce. Ovšem to zde k dispozici není daný inspektor by musel používat a využívat pouze uchylovat se k obecným pravidlům. Ovšem, a i na jurisprudenci, která existuje. Ovšem, pokud takový inspektor, pokud by měl k dispozici určité nástroje a mohl by provádět určité hodnocení, to si myslím, že by bylo dobré a to právě není pokryto tímto návrhem, proto jsem skeptický. Nevím, jakým způsobem skutečně tento návrh eh, zlepšuje celou situaci. A proto bych rád požádal o další informace, to znamená, co skutečně bude využívan inspektor při své práci, na co se může opřít. kolegovi De Jongu, navrhuji, bychom tuto otázku položili 23. září panu komisaři, neboť si myslím, že autorství tohoto návrhu má komise, a proto bychom se měli obrátit na komise, pokud budeme chtít položit tento dotaz. Pokud mi dovolíte, poděkuji eh, oběma posledním řečníkům velmi. Eh, chci říct pan Gar- ještě k panu Barsíjovi, že nám vyloženě pomohl a eh, zasílil se na to hlavní, že tady musíme odstraňovat ty nedostatky, ty určité otvory, které tam jsou a Pan Papadias nám znovu ukázal, že před námi ještě cesta, cesta, kterou musíme jít tímto návrhem nařízení, že tady stále ještě máme prostor pro vylepšování, jak jsme, myslím, dnes zjistili. Eh, žádný další kolega nechce vystoupit, takže děkuji všem řečníkům, děkuji předsedovi dozorčího výboru, děkuji také předsedovi soudu pro veřejnou službu a všem dalším a ráda bych podotkla, že veškeré podněty a informace, které jste nám poskytli, bereme velice vážně, bereme si k srdci a nejenom k srdci, ale přetavíme je do pozměňovacích návrhů. E, návrh nařízení je k dispozici a my pomocí naší zkušeností a zkušeností, které jste vy předali nám, se budeme na vrhu nařízení věnovat a budeme velice odpovědně na něm pracovat. Děkuji vám mnohokrát. Končím schůzi našeho výboru a poprosím koordinátory, aby zde zůstali, neboť i hned začínáme se schůzí koordinátorů a všechny ostatní prosím, aby neprovedně opustili náš sál. Děkuji.